say this. Um, thank you very much for coming along. Děkuji vám, že jste dnes odpoledne přišli. že jste přišli do našeho výboru v tomto parlamentu. Je eh, pro nás velkou ctí, že je mezi námi Denis, který byl velice silným zastáncem zejména tady malých podniků. Spolupracujeme už léta letoucí, takže také děkuji. A toto je člověk, který se zabývá věcmi, eh, které mnozí před ním opustili a on je dotahuje. A On neustále eh, připomíná také jiným kolegům parlamentu, že je třeba se na tu problematiku franšíz zaměřit. Já jsem si tento dokument včera vzala jako četbu před spaním a musím říct, že je to opravdu úžasné. A ano, já jsem tedy nedošla eh, až tedy úplně do, do, do poslední stránce, ale dočetla jsem se, že některé členské země mají daleko lepší systémy než některé jiné a to znamená, že eh, zlepšování osvědčených postupů je určitě možné. Takže Je tady mnoho, co můžeme dělat v retailu, eh, také akční plán pro eh, malé a podniky. Přede mnou eh, o to usiloval pan Harber, který hledal nové cesty, jak propagovat lepší obchodní, řekněme, praktiky a zvyklosti. A já tedy věřím, že se nám podaří během odpoledne eh, se dozvědět více o tom, jak eh, franchising zapadá do celého obrazu a snad to bude také užitečné pro členské země, eh, kde ten franchising zase nefunguje tak, jak by mohl. Takže já děkuji všem, že zde zavítali, děkuji Denisovi a Chceme tady také zajistit, že v rámci společného trhu eh, se můžeme dále snažit zajistit to, aby jak malí, tak velcí eh, měli na společném trhu stejně silnou pozici. Ano, děkuji Vicky za eh, tato milá slova a já musím říct, že my si skutečně, pokud se týče těch malých a středních podniků, docela notujeme. A také jsme pro legislativu, která funguje, není pouze symbolická, a legislativu, která nepřichází se zbytečnou byrokracií. Čili chceme eh, najít tedy potenciál pro praktická Eh, řešení a ne eh, jenom tedy pravidla pro pravidla. Eh, my tedy máme v současné době tedy poměrně takový už poslední týden, dá se říci, a já jsem velice rád, že toto téma vzbuzuje opravdu velký zájem. My dnes eh, toho máme k projednání hodně. Jednak to bude eh, současná úprava eh, franchisingu, máme k tomu tady i praktické příklady. A mnoho tady vlastních zkušeností. A samozřejmě máme také v komisi, eh, tedy z komise studii, eh, která stojí za přečtením. Odkud se to všechno vzalo? Eh, je to de facto ze zprávy, kterou jsme sepsali my na podnět akčního plánu komise. A ta otázka franchise, eh, tady je jasné, že my to podporujeme, eh, dává nám to určitý způsob spolupráce, eh, formát spolupráce na společném trhu a to odpovídá tomu, co jsme sformulovali původně v rezoluci. Samozřejmě s, s tím souvisí otázka co lze zlepšit, jaké jsou stávající problémy franšízingu a jak by se stávající legislativa mohla vyrovnat s touto problematikou lépe. Takže my začneme dnes prezentaci, prezentaci studie a poté budeme mít prezentaci eh, nizozemského způsobu přístupu k věci a také příslušného kodexu pro franšízy. A poté se experti vyjádří k regulačnímu rámci a e, co je vhodné provádět na evropské úrovni. Je několik e, praktických bodů, které bych ještě zmínit. Tento workshop je na internetu Eh, kopie programu jsou k dispozici v místnosti, prezentace a eh, životopisy přednášejících eh, jsou k dispozici na webových stránkách výboru IMCO. A dále bude, bude bršno zveřejněno také na provizorních dočasných webových stránkách později. Tak a Eh, já bych tedy nejdříve eh, chtěl eh, přivítat přivítat naše první přednášející a musím říci, že, tedy, že jde o pana Hanse Schulteho a paní doktorku Anetu Gevjurovskou z Německa, z Univerzity Slavnabriku. Děkuji. Ano, mm, to byla, bylo zde zmíněna pouze první polovina mého jména, ale nebudu komplikovat situaci. Jak bylo už řečeno, nás tedy eh, požádala univerzita z Osnabriku, abychom provedli toto studii eh, k franchisingu. Ale než vám odprezentuji naši práci, musím omluvit pana profesora Šulteho Nelkeho, eh, který zde nemůže být z rodinných důvodů. Hmm, takže musel se věnovat eh, převozu své manželky do nemocnice, místo toho, aby nastoupil na vlak, takže tady dnes nebude. Nicméně, aby se vrátila ke studii, kterou jsme provedli pro parlamentu. Parlament pro nás formuloval několik otázek, které se staly základem našeho výzkumu. A ty otázky jsou zde. Za prvé vliv stávající legislativy EU na fungování či nefungování oblasti franšíz. Za druhé nařízení 330 z roku 10 pod, Eh, je třeba je upravit anebo eh, více vynocovat. Další otázka, eh, jsou evropská řešení možná formou autoregulace? Za čtvrté, jak vypadá současný systém na úrovni Evropské unie, přeshraniční spolupráce a výměna osvědčení postupů? A konečně, pomůžou dodatečné akce, jako je zavedení nového instrumentu EU. Z toho jsme tady vycházeli. Z právního hlediska eh, jsou zde dva, dvě možnosti nebo dva dokumenty. Na evropské úrovni máme eh, nařízení EU 330 z roku 10 a eh, parlament zajímalo zejména to, <laughs> Uh, parlament, parlament zajímalo zejména to, co se týká blokových výjimek a příslušného nařízení. Eh, je třeba upravit eh, konkurenční doložky pro dlouhodobé konkurenční doložky, možnosti nákupu, multifranchising a blokové výjimky a e, druhá, druhý směr e, to byla národní legislativa v oblasti konkurence a soukromoprávní. Takže samozřejmě je, máme tedy evropské legislativu pro konkurenční prostředí, ale jakmile se dostaneme na úroveň vnitrostátní, tak platí evropské právo konkurenční, ale také platí soukromoprávní, eh, soukromoprávní předpisy. Čili tady je otázka, jak se to dá, eh, dohromady. dá dohromady. Zde tedy k rozsahu naší, no, naší studie země, eh, které jsme zkoumali, Belgie, Estonsko, Francie, Německo, Itálie, ale i zemí Polsko, Rumunsko a Španělsko. Eh, my jsme za tím účelem eh, vyprodukovali dotazníky a pracovali jsme s odpověďmi. A opět eh, šlo to po obou liniích, tedy eh, konkurenční legislativa, eh, soukromoprávní záležitosti a další související oblasti práva. Jak, jak obstály naše úvodní předpoklady tváří tvář tržní realitě? Já vím, že teď budu hovořit poněkud akademicky, ale když jsme si uvědomili, že naše eh, výchozí předpoklady typu metodologického, mm, a o tom se na workshopu těžko debatuje, tak eh, musím říct, že situace je poněkud jiná, než jsme předpokládali. Museli jsme upravit pracovní metody. Zjistili jsme, že eh, zdroje se nás eh, tedy eh, ptali, respektive nám i tady, že materiály o franšízingu se těžko hledají. Publikace existují, ale spíše na té úrovni, co to je franšízy a jak na to, co, jsou, co je přínosem, co je Eh, co jsou rizikové stránky, ale v těch publikacích není nic o tom, jak to reálně vypadá na trhu, což je dáno nedostatečně transparentním trhem. Franšízy eh, jsou eh, dohody mezi dvěma podniky, B2B, jak tomu říkáme. a vše se odehrává pěkně v poklidu v kanceláři. A to znamená, že eh, ty do, eh, doklady, kontrakty se opravdu těžko hledají. Těžko se dostanete k něčí smlouvě, abyste mohli studovat obsah takovéto smlouvy. Čili my jsme se pustili do přímých kontaktů a rozhovorů eh, se zúčastněnými stranami franšízových smluv, tak abychom eh, získali nějaký obrázek o tom, jak to vypadá v praxi. A musím říct, že v každé zemi je to jinak, ale existují také soudní spory, které se týkají franšíz. Obecně ovšem se dá říci, že Eh, jich není mnoho. Čili těžko se dělají závěry na základě pouze rozsudku vnitrostátních soudů. V průběhu průzkumu a výzkumu jsme absolvovali řadu debat eh, se zástupci franšízantů a franšízorů. Proběhla konference nebo dvě, ale kromě toho jsme absolvovali nějakých 20-30 eh, setkání a debat jak s franšízanty, tak s franšízory. Čili byla to neobvyklá metoda, protože obvykle mm, provádíme průzkum zdrojů, literatury, oficiální dokumentů. V tomto případě my jsme se zaměřili na přímé kontakty se zástupci stran eh, franšízových smluv. Čili eh, to je eh, značná specialita této studie. No a k čemu jsme dospěli? Franchising je velmi specifický typ dohody vzhledem k tomu, jaké dohody mezi sebou nebo smlouvy mezi sebou firmy obvykle uzavírají, zejména pokud se týče distribuce. Máte zde totiž dvě úrovně vztahů mezi zúčastněnými stranami, eh, kde mohou nastat problémy. Především tady franšízoři jsou eh, ve strukturálně silnější pozici než franšízanti, čili ti, kdo si pořizují licenci. Existují i případy, kdy je tomu obráceně, ale obvykle skutečně ten poskytovatel franšízy má větší vyjednávací sílu a e, lepší přístup k informacím. Tato strukturální nerovnováha e, je, se ještě e, spojuje s vzájemnou zranitelností obou stran. Co to znamená? Zde se smluvní strany chovají netypickým způsobem. Franšízor mm, dává k dispozici druhé straně své obchodní tajemství. To se obvykle nedělá. Ale poskytovatel té franšízové licence to dělat musí, tak aby ta franšíza byla úspěšná. Na druhé straně ten, eh, kdo přijímá tuto licenci, pořizuje si, eh, tak eh, se stává závislým a to je také netypické, poněvadž eh, podnikatel obvykle se svobodně rozhoduje o tom, co podnikne, podle toho, co je nejlepší pro jeho firmu. A to je ta zvláštnost franšízových smluv, eh, se kterou se na evropské úrovni nepočítá v té nařízení o blokových výjimkách. Na úrovni Evropské unie došlo k vývoji pravidel eh, tak, že se franšízy de facto eh, postupovalo se prostě tak, jako u každého, každého jiného typu smlouvy mezi firmami. Máme tady eh, ten případ, který prošel Evropským soudním dvorem a je třeba eh, eh, říct, že postupně eh, došlo k zavedení těch blokových výjimek a to poněkud pozměnilo přístup k legislativním opatřením. Čili my tady vlastně máme zákon o tržní konkurenci, a tato legislativa zasahuje do soukromoprávní oblasti. Otázka je, jaká je hloubka toho dopadu a tak dále. Ale v evropském právu se s tím nějak nepočítá. My tady máme nařízení o blokových výjimkách, což má velice konkrétní dopady do e, soukromého práva na vnitrostátní úrovni, ale příliš se k tomu nepřihlíží. České země to začínají řešit a v podstatě se dá říct, že eh, konkurenční legislativa je tady proto, aby se lépe rozvíjel trh a de facto se tak tímto podporuje ta silnější strana, ten franšízor, který eh, má know-how. Nicméně eh, v některých českých zemích, například v Polsku, se eh, přihlíží nejenom tady k obecné situaci a eh, evropskému právu, ale také ke konkrétní situaci na vnitřním trhu. A je zde taková snaha o specifickou legislativu nebo precedenty. Čili vzniká tady jakási řetězová reakce. Evropský, evropské právo o pravidlech konkurence se snaží eh, odstraňovat bariéry a odstraňovat situaci a paradoxní je, že na vnitrostátní úrovni se naopak podporuje ta slabší strana a z toho vznikají legislativní řešení, která e, staví bariéry dalšímu rozvoji trhu. E, znamená to tedy, že tyto trhy jsou značně e, rozmanité a rozdíly jsou nejenom mezi starými a novými členskými zeměmi, ale také Eh, jenom mezi těmi starými členy na zájem, poněvadž eh, tady se franšízy uplatňují už dlouho, už nějakých 20 let. Z debat eh, s stranami franšízových smluv jsme si uvědomili, že na trhu jsou hm, přinejmenším dva druhy franšízových vztahů a hm, nevždy se přihlíží k těmto rozdílům. E, za druhé, určitě e, poskytovalé franšíz mají větší zastoupení e, nežli ta druhá strana. Mají také lepší přístup ke zdrojům, poněvadž ti franšízanti jsou obvykle malé a střední podniky. Za třetí, zjistili jsme, že je těžko najít eh, přesvědčivé argumenty eh, na podporu, na podporu eh, postupování podle zákona nebo legislativy o svobodné hospodářské soutěži. A dále jsme zjistili, že obsah těch tzv. vertikálních omezení a bariér Eh, stanoví standardy v soukromém právu. Čili pokud je něco povoleno eh, v konkrétním případě, tak eh, se to považuje za přijatelné potom obecně. Naše doporučení, a to je poslední snímek, jsou tato. Především je třeba posílit eh, franšízanty. Oni se sami musí zorganizovat, protože eh, když se vrátím k těm původním dotazům eh, Evropského parlamentu, když je tedy řeč o autoregulaci, tak to funguje tehdy, když obě strany jsou zastoupené rovným dílem. Za druhé je třeba přihlížet k reálným poměrům na trhu. A metodika našeho výzkumu nám ovšem neumožnila toto provést. My jsme navrhli zřízení anonymních kontaktních bodů, aby se tedy jejich pomocí dalo zjišťovat, co se na tom trhu děje. A zda tedy tyto Eh, naše eh, předpoklady jsou správné a jaký, jaké to má dopady do praxe. No a poslední věc, eh, vzhledem tomu, že sem jsme dospěli, je vhodné uvažovat o dalších krocích. Trošku jsem přetáhla, ale už končím a děkuji vám. Thank you very much. Děkuji vám. Ale to a musím říci, že já vím, že řada studií byla předložena v Evropském parlamentu, ale tento, tato studie eh, je takovým typem, kde jste musela kontaktovat různé aktéry v terénu a že jste tedy eh, vycházela z celé řady eh, zkušeností a myslím, že to také jasně vysvětluje, eh, proč tady zdůrazňujete, že potřebujeme mnohem více informací, abychom měli úplný obraz? Teď ještě nebudeme diskutovat o této zprávě. Eh, vrátíme se k ní až dále v diskusi, <clears throat> když budeme také diskutovat o regulačním rámci a eh, současných výzvách, jakož i budoucích možností během letní pauzy eh, využijeme toho času, abychom připravili návrh zprávy eh, pro výbor Ekon, který odpovídá za eh, takovéto politiky. Uvidíme, jak to zorganizujeme. Jak jste sama řekla, je tady velká část politiky hospodářské soutěže, která do toho zasahuje. Parlament vypracovává také zprávy z vlastního podnětu a rozhodně to povede k dalším činnosti v našem parlamentu. Takže vám děkuji a teď eh, mám eh, to potěšení, že tady máme někoho z holandského eh, ministerstva hospodářství. Je to paní Bursi Fransen. Eh, nizozemský minister hospodářství se o tuto otázku velmi zajímá a také je velkým podporovatelem projektu eh, nizozemského franšízového kodexu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane de Jongu. Ano, v Nizozemsku si uvědomujeme celou řadu otázek v oblasti franšízové. Zhruba dva roky na tom pracujeme, kdy naše ministerstvo hospodářství eh, také se tomu začalo věnovat a také ve sdělovacích prostředcích se objevila celá řada eh, zpráv o vztazích mezi eh, poskytovateli a nabyvateli franšíz. A například je tady jeden aspekt, který se týká spožděných plateb a e, my jsme se tedy rozhodli, že opravdu v této oblasti můžeme něco zpracovat. Během e, několika měsíců v roce 2015 jsme prováděli pohovory s nabyvateli i poskytovateli franšíz a e, poskytovateli právnických služeb v této oblasti, abychom lépe pochopili, jaké konflikty se tady objevují a co je způsobuje. Máme tady určitou diagnózu. Řekli jsme si, že tady probíhá mm, určitá podvodnická činnost, kdy se vlastně využívá franšízy jako určité zástěrky eh, pro věci, které by eh, byly jinak neproveditelné. Například lidé, kteří eh, přišli o práci, byli takto využíváni a my si myslíme, že to ovšem není možné považovat za skutečné franšízy, to jsou prostě podvody. Za druhé, v tom skutečném normálním franšízovém eh, světě také jsou určité konflikty, ale ty jsou zase trošku jiné povahy a vyplývají z různých cílů eh, poskytovatelů a nabyvatelů franšíz. Velice často se to týká elektronického obchodu a také jsme eh, našli určitou rovnováhu sil mezi nabyvateli a poskytovateli franšíz. A také jsme zjistili, že jsou tady i nějaké podobnosti s tím, těmi podvodnickými eh, situacemi, protože mm, nabyvatelé franšízy mají úplně jiná očekávání, eh, než to, co se potom v praxi ukáže být realitou. Eh, našli jsme také velké, nebo konstatovali jsme, že je tady velké množství nedůvěry mezi těmi dvěma stranami, ale také eh, i uvnitř určitých skupin a také poskytovateli právnických aspektů. Tady nefunguje dost dobrá komunikace v těchto sektorech. Je tady jasné, že je potřeba lepší komunikace, lepší spolupráce a my jsme zorganizovali několik diskusí u kulatého stolu a o tom, jak přistupujeme k této problematice, jak je možné podpořit spolupráci. V první takovém kulatém stolu jsme se zaměřili právě na ty otázky podvodů. To je věc, kde všichni se shodnou, všichni uznávají, že to je věc, která je nepřijatelná a jsou pro spolupráci eh, proti těmto podvodům a pro jejich stíhání. Čili to byla věc, kterou bylo třeba řešit jako první, protože to se stále objevovala eh, v, při diskusi o franšízové problematice. Druhý kulatý stůl byl velmi rozsáhlý, asi 60 lidí, byli tam nabyvatelé, poskytovatelé eh, franšíz, poskytovatelé služeb. Měli jsme velice dobrou a pozitivní diskusi a soustředili jsme se na otázku, v čem ten sektor potřebuje eh, změnu, aby fungoval dobře. A bylo tady jednomyslné eh, jednomyslný závěr že by bylo dobré vypracovat jakýsi národní kodex, eh, aby se sektor vypracoval svůj vlastní kodex a že také potřebujeme určitý systém řešení sporů, eh, protože tak, jak se to řeší u soudu, to nepřináší dobrou, dobré řešení, fungující řešení. Eh, ministr hospodářství se na základě těchto dvou závěrů rozhodl vytvořit určitý rozpočet a vytvořit také tým lidí, eh, kteří by pracovali na sepsání takového kodexu. Eh, asociace, Nizozemská asociace franchise tady vyslala své zástupce a také združení nabyvatelů franšíz zvolilo dva zástupce. Eh, pak to, to byli dobrovolníci, to znamená, nebyli za svou práci placeni, věnovali tomu svůj volný eh, čas a zaslouží si velké poděkování. Ehm, ty, tyto členové tohoto výboru, redakčního výboru, si vytvořili takový think tank, který eh, pak fungoval na základě důvěrnosti, kde se vypracovala první návrh textu kodexu <clears throat> Zhruba sedm měsíců eh, trvalo vypracování prvního, první verze, eh, která pak byla zveřejněna pro další konzultace. Dostali jsme 150 námětů. To je hodně eh, pro jakýkoliv typ legislativních návrhů. A zhruba se to dělilo na dvě rovné poloviny nabyvatelů a poskytovatelů franšízy. Ano, jedno, obě strany se shodly, po ano, je třeba v té práci pokračovat, je užitečná pro nás a je třeba jít ještě trošku hlouběji do právní reality. A je třeba ještě vylepšit kodex, protože první návrh byl hold prostě ten první návrh. My jsme se dál vrátili zpět do redakčního výboru a dále se snažili kodex zlepšit. Mezi tím, jak probíhala konzultace, došlo eh, k jednoznačnému odmítnutí tohoto kodexu ze strany určité části poskytovatelů franšíz. My jsme se tedy chtěli snažili vyhodnotit, zda tady skutečně je nějaký eh, problém. Když jsme nějaký problém konstatovali, tak jsme eh, napravili situaci v textu. My chápeme, že je tady určitá obava, že by došlo k nějakým restrikcím eh, svobody podnikání a svobody vytváření zisku. A že vlastně jsou tady nějací lidé, kteří se snaží prostě ovlivnit váš eh, projekt. To přitom my víme, že toto je sektor, kde je třeba, aby obě strany spolupracovaly, jsou odsouzeni k nutnosti spolupracovat. Také jsme eh, měli naštěstí celou řadu poskytovatelů franšíz, kteří eh, byli ochotni eh, sledovat, zda jejich franšízové smlouvy odpovídají kodexu a zjistili, že ano, že to je dobré. Takže to nás naplnilo nadějí že když se eh, poskytovatele franšíz budou seriózně zabývat kodexem, tak zjistí, že je tam celá řada užitečných věcí a že vlastně kodex se snaží zohlednit zájmy obou těchto skupin. Je to vlastně velmi flexibilní text, který dává určitá vodítka, jak organizovat eh, spolupráci, ale nechává i velký prostor pro tom rozhodnout se, jak Eh, velké skupiny by se v té spolupráci měly zapojit, jaké konkrétní podoby by ta spolupráce měla mít a eh, také samozřejmě jsou tady velice důležité transparent požadavky na transparentnost, zejména eh, v období před uzavřením francízové smlouvy a Eh, řeší se tady otázka postupu při kolektivním rozhodování a také otázky ukončení franšízové spolupráce a zachování zájmu obou stran. Eh, také se eh, tady Eh, snažíme vést obě strany k tomu, aby se dobrovolně dohodly na užitečných ustanoveních, spíše než že bychom předepisovali něco úplně jednoznačného. A opět zúrazňujeme důležitost transparentnosti. Řešení konfliktu. Tady jsme eh, studovali různé možnosti, udělali jsme takový návrh eh, postupu a je na samotném sektoru, aby se vytvořil vlastní platformu pro řešení sporů mezi poskytovateli a nabyvateli franšíz. A my doufáme, že sektor z eh, tento kodex opravdu v široké míře přijme, vytvoří takovou eh, platformu a vytvoří si postup řešení sporů Mm, myslím, že naše ministerstvo hospodářství jasně řeklo, že je připraveno přijmout určité právní předpisy, když celý tento proces spolupráce pokročí dostatečně daleko. V nadcházejících měsících tedy asi uvidíme, jak se celá věc dále vyvine. Děkuji. Děkuji. A myslím, že anglická verze je k dispozici zde v sále. A když se podíváte, tak si myslím, že to je velice, dobré, takové, velice dobrá návaznost eh, mezi dvě oběma vystoupeními, protože takový kodex eh, franšíz vlastně tady velice dobře ukazuje, co je možné udělat. Eh, vlastně popisuje takovou tu první fázi, než se uzavře franšízová dohoda. Je to vlastně návaznost mezi praxí a teoretickou studií, která byla provedena. Teď eh, máme na programu první panel. Pan Hendrix, paní Čopra a doktor Abel, prosím, pojďte sem eh, za předsednický stůl.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 Uh, tak, všichni už jsou tady. Je zde jedna společná intervence, ale k tomu se dostaneme jako první. Aspoň tady na mém seznamu je Luke Hendricks, kterého velice dobře známe eh, z UEPME, z zastřešující organizace pro malé a střední podniky v Bruselu. Eh, já myslím, Luku, že máte slovo. Děkuji, budu mluvit anglicky. Děkujeme za pozvání. Zdá se, že franšízování se stává stále oblíbenějším po těch 30 letech ticha. Najednou někdo eh, najednou přišel s nápadem, že jsou třeba v této oblasti určité problémy a my jsme Denisovi velice vděční, že uspořádal dnešní workshop. Už bylo řečeno, že zastupuji UEAPME, e, což je Evropská asociace malých a středních podniků. Proč je to důležité? Protože nejsme někdo, kdo by si zkrátka stěžoval, nebo nezastupujeme žádnou omezenou skupinu um, firem spadajících pod franšízy. Ne, my jsme eh, organizace malých a středních podniků v Evropě. Zastupujeme malé a střední podniky, nejen v maloobchodním sektoru, ale ve všech možných sektorech. A to je, myslím, důležité. A prosím, pamatujte na to, až budete poslouchat naše komentáře. No a také jsme uznávaný evropský sociální partner. Mimochodem, zastupujeme 12 milionů malých a středních eh, podniků Další důležitá věc, kterou chci zmínit, je, že my jako organizace zaujímáme pozitivní přístup k franšíze. Myslíme si, že zejména v dnešní době je zachovat si konkurenceschopnost jako samostatně vydělečně činný podnikatel, jako malý a střední podnik, je potřeba víc spolupracovat. A to zejména v maloobchodě. Máme globalizaci, máme více konkurence, malé a střední podniky mají omezené zdroje, a tím pádem jeden z důvodů nebo jedno z řešení, co s tím, je spolupracovat. Třeba prostřednictvím franšíz. Ale je zde jedno takové ale. Dobrá obchodní spolupráce totiž závisí na snaze obou stran. A to je potřeba zdůraznit. Obě strany se musí snažit. A na evropské úrovni pak vznikají různé vzorce takové spolupráce a vidíme, že francízování je stá, eh, bylo velice populární v 80. letech, ono už to existovalo předtím samozřejmě, ale od 80. let eh, společně s prvním právním rámcem na evropské úrovni v roce 1988 eh, vznikla taková tendence, že udělovatel francíz uvaloval neakceptovatelná, neakceptovatelné jednostranné doložky ve svých smlouvách. A tady je potřeba zdůraznit, že toto je vlastně smlouva mezi samostatně výdělečným člověkem a udělovatelem franšízy a ten, kdo tu franšízu získává, je odpovědný za využití svého prodejního místa, takže je důležité, aby i on měl dost prostoru proto, aby se tam mohl osobně angažovat a mohl svůj eh, biznis, své myšlenky, své prodejní místo řádně rozvíjet a přizpůsobovat je. A to je velice často v těch smlouvách problém, že tam není vůbec žádný prostor pro přizpůsobení toho prodejního místa podle místní situace. Samozřejmě ty smlouvy musí také respektovat nezávislost obou stran, Protože rovněž jsme v minulosti zaznamenali, že v některých smlouvách eh, se jednalo v podstatě o takové podvodné eh, smlouvy o samostatné výdělečné činnosti. Problémy, které tady vidíme, jsou vlastně už staré. Některé datu, se datují zpět o několik let, eh, jiné třeba už 30 let, takže ty problémy ve směs jsou staré. Bohužel zatím nikdo nikdy neposlouchal stíž, stížnosti těch franšízovaných podniků. A proč? Protože ve většině těch smluv je doložka o nezveřejňování detailů. A to do té míry, že ten franšízovaný eh, nemůže ani požádat žádnou organizaci, ani právníka o pomoc s obsahem té smlouvy. Já nevím, kdo je takový cvok, že podepíše takovou smlouvu, že podepíše smlouvu na několik let, aniž by si mohl požádat jako podnik o právní pomoc. No nic, takové doložky tam jsou. Pak tam je eh, faktor strachu. V té zprávě se to jasně zmiňuje, protože od chvíle, kdy něco řeknete svému partnerovi, riskujete, že nedostanete dodávky, anebo budete mít jiné problémy. A pak se začne říkat, Vy jste špatný podnikatel a to je ten aspekt uvalování, svalování viny. Vy nerespektujete smlouvu, vy se dost nesnažíte. A e, to může trvat celá léta a počíná to chvílí, kdy někdo něco řekne. Takže e, ti, kteří získávají franšízu, velice neradi se obracejí na své e, oborové svazy. No a z toho pak vznikají problémy jako nedostatek jurisprudence a a jednostraná e, právní literatura. Z tohoto důvodu strachu, když jdete k soudu, tak můžete na všechno zapomenout. Konec konců soudy jsou také drahé. Ale problém je také to, že právní podklady na toto téma se většinou sepisují právníky, kteří jsou právníci udělovatelů franšíz. Takže i v právní literatuře, kterou máme, se vlastně více zohledňuje a obhajuje se tam pozice toho udělovatele franšízy. Pak e, jsou to ty nevyvážené standardní smlouvy, příliš mnoho závazků pro přijímatele franšízy v porovnání s udělovatelem franšízy a jeden jasný závěr, který máme už z 90. let, je, že jakýkoliv pokus problémy vyřešit, sednout si k jednomu stolu obě strany a vyřešit problémy, které jsou samoregulací, všechny selhaly. Selhaly v 90. letech, po začátku nového tisíciletí a budou selhávat i dál. V některých státech se objevila určitá legislativa, třeba také v Belgii, eh, což byl takový požadavek na předsmluvní informace, čímž se tak trochu vyřešil problém toho, že podnikatelé nebyli informováni o dopadech eh, smluv, které podepisovali. A je potřeba si také uvědomit, že na evropské úrovni se o to nikdo nezajímal. Ačkoliv my jsme se snažili eh, DG Comp a DG Internal Market tyto věci sdělit, nevím, možná je to má vina, že jsme nelobovali dost silně, nicméně tak to zkrátka je. Jaké jsou tedy hlavní problémy? Eh, doložky o nezveřejňování informací, o nekonkurování, to je většinou založeno eh, na tom, že nemá docházet k žádným transferům know-how. Problém je, že většinou ty transfery know-how jsou buď nulové, anebo velice omezené. A pokud k ním už dochází, tak ten získavatel franšízy za to tvrdě zaplatí, protože za to platí poplatek a platí také vlastně za své problémy. No a zejména v maloobchodě, v potravinách většina těch podnikatelů malých středních podniků to byly tehdy osoby samostatně výdělečně činné, měli třeba malé potraviny nebo něco takového a měli už dost znalostí. A pak, když získali franšízu, tak ehm, si vlastně ani nemyslí, že jim ten udělovatel franšízy může tolik know-how poskytnout tedy těm, kteří již v tom daném oboru byli aktivní. Pak je tady také otázka toho předjímání práv. Například v těch smlouvách eh, se už indikuje hodnota toho biznesu na začátku té smlouvy, v případě, že byste to na konci pak někomu prodali. A to jednoznačně také není vyvážené. Veškerá ta přidaná hodnota, kterou vytvoříte ve svém biznisu, tak na tu můžete rovnou zapomenout. Pak jsou zde určité závazky co do výkonnosti, velice omezené komerční svobody, velice často příliš vysoké ceny, které ten získavatel franšízy musí platit, to si možná ani neumíte představit. Já jsem viděl smlouvy, kde kdybyste se chovali jako jednotlivý získavatel franšízy, můžete eh, od toho producenta získat lepší ceny, než když jste součástí francízy, kde je 30 nebo 40 eh, firem. A to vůbec není normální, když vy jako malý podnikatel můžete mít ještě lepší výhody. No a hlavní problém dnes je přímý prodej mezi sebou, to znamená ehm, že konkurence se vzájemně nekupuje a nezohledňuje se digitalizace. Podle ehm, nás je hlavním problémem nařízení 3013. Ne, 13, 3030, pardon. Jaký byl hlavní důvod tohoto nařízení? Zlepšit hospodářskou soutěž ale podle našeho názoru toto nedělá. Ono to naopak eh, omezuje eh, hospodářskou soutěž. Je to doložka o nekonkurenci, takže konkurence se vylučuje. My chceme, aby to bylo omezeno pouze na trvání té smlouvy, ale ono to v současné době trvá ještě déle. Představte si to, máte podnik, během jednoho roku ten podnik musíte ukončit jako um, osoba samostatně výdělečně činná. Je to konkurence? Není. Proč? Protože udělovatel franšízy nechce, aby ten uh, získavatel franšízy přešel k nějaké jiné značce, tedy omezování konkurence. Takže to nařízení 330 2010 má eh, zcela opačný dopad, než jaký se původně zamýšlel. Rovněž definice know-how v tomto nařízení je příliš vágní, příliš nejasná. Vidím, že už mi dochází čas, tak eh, asi přeskočím na závěr. Tedy eh, samoregulace je to řešení? Není. Protože ehm, podle kodexu 72 2016 toto neodpovídá na hlavní otázky, se kterými se získavatelé franšíz každodenně setkávají. Rovněž je zde velice důležité know-how. Tyto kodexy jsou unilaterální, ten získavatel franšízy se v tom nijak neangažuje a opět i zde nic nefunguje. A to, že by někdo ztrácel čas vyjednáváním o nových kodexech, to jednoznačně pro nás není přijatelná možnost. Jiná možnost byla zlepšit reporting nebo systém stížností, ale ani to nebude fungovat, protože ty stížnosti jsou známé a pokud si budete stěžovat, spadáte najednou do té doložky o nezveřejňování informací, takže vy se vlastně ani nemůžete stěžovat. Eh, sebehodnocení, ano, to my jako organizace máme. Máme nástroje pro sebehodnocení, které mají pomáhat začínajícím podnikatelům analyzovat smlouvu, ale jakmile se dostanou do toho koloběhu, tak už to nikomu nepomáhá, protože ve standardní smlouvě je uvedeno, že nesmíte vyjednávat, takže náš závěr je jasný. E, to nařízení 330 lomeno 2010 musí vyžadovat lepší vymáhání pravidel, ale to nevyřeší problémy získávatelů franšíz, takže my si myslíme, že zde je naléhavá potřeba okamžitě toto nařízení začít přizpůsobovat. Tak, abychom dospěli nějakého všeobecného řešení a tak, abychom je mohli přizpůsobit digitálnímu světu. Možná, že by se to mohlo být v refitu, ale mm, nemyslím si, že bychom měli na refit čekat než tento problém začneme řešit. No a pak je potřeba lépe vyvážit zastoupení samozřejmě, ale UEPMA se v tomto angažuje, my se snažíme obhajovat zájmy těch držitelů franšízy. A e, to už bude z mé strany všechno. Omlouvám se, že jsem trošku přetáhl. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. And... Děkuji vám mnohokrát. A teď tedy po výzkumnících a hlase malých a středních podniků v Evropě. Je na čase vyslechnout si udělovatele franšíz, aby mohli reagovat na tuto zprávu a na to, co tady zaznělo. Tak a pokud vím, máme tady takovou dvojitou prezentaci paní Karol Chopra, která je výkonnou ředitelkou Eh, Evropské federace franšíz a eh, kolegy Nikole Broters. Takže máte slovo. Eh, děkuji, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně. Děkujeme Denisovi de Jongovi za možnost zde dnes vystoupit. My zde jsme představováni jako strana udělovatelů franšíz na této debatě. Já bych to trošku rekvalifikovala, když mi dovolíte, ale e, za chviličku. Přijeli jsme sem dnes e, v devítičlené delegaci a mezi těmito devíti lidmi jsou udělovatelé franšíz, kteří svůj život započali v rámci toho franšízového systému jako e, přijímatelé franšíz, jako, jako příjemci franšíz. Máme zde právní odborníky, kteří zastupují obě strany, jak udělovatele, tak přijímatele franšíz a máme zde také eh, ředitele dvou franšízových asociací z Maďarska a z Holandska. Rádi bychom ctěné obecenstvo požádali, aby eh, nám klidně kladli veškeré citlivé otázky, co se týká franšízových smluv a toho života obecně, protože zde jsou lidé, kteří toho hodně zažili a konec konců je to důležité téma. My nejprve popíšeme naši pozici, ale ráda bych řekla, že zde nejsme v nějaké nepřátelské pozici mezi eh, udělovateli a přijímateli franšíz. Jsme zde proto, abychom eh, mluvili s kýmkoliv, kdo na těchto věcech chce pracovat, přičemž vývoj takovýchto seberegulačních kodexů je podle nás efektivní nástroj, jak pracovat do budoucna. E, naše Evropská francízová federace má vlastní kodex francízování. E, kopie jsou k dispozici v sále, nebo respektive u dveří do sálu. A vítáme také holandskou iniciativu Dále pracovat na tomto etickém kodexu samozřejmě na tom potřeba ještě zapracovat. Tato prezentace eh, je v podstatě prezentace v devíti snímcích. Prezentují eh, společně s kolegyní Nikola Broadhurst, která je z Velké Británie a je šéfkou franšízového týmu v tamní, eh, ve své právnické kanceláři a je také v komisi pro kvalitu Britské franšízové asociace. Já jsem tady slyšela celou řadu hlasů na téma, že se lidé zajímají o franšízy, takže mým hlavním cílem bude říci vám, kdo jsme a co a koho představujeme, zastupujeme. EFF představuje franšízový průmysl v Evropě, ale to musíme trošku doplnit. My zastupujeme průmysl franšíz, na základě standardů a etiky. To znamená, nejde pouze o slepé zastupování tohoto segmentu průmyslu jako takového, jde o cílenou část tohoto průmyslového segmentu. Mluvíme za franšízové systémy jako celek, eh, zahrnujeme tak jak udělovatele, tak přijímatele franšíz. Jinými slovy, propagujeme franšízování jako biznisovou strategii, nepropagujeme ho pouze ku prospěchu jedné z obou stran business strategií myslíme to, že udělovatelé franšíz, které my zastupujeme, eh, mají produkty, které jsou složené z několika konkrétních prvků. Já, když dovolíte, vám připomenu, jaké prvky to jsou. Tak opakuji ještě jednou, my nejsme mluvčí franšízového sektoru obecně, který by nerespektoval standardy, které si stanovujeme. Jak říká paní výzkumnice, franšízování je e, systém vztahu B2B mezi dvěma nezávislými podniky, kde udělovatel franšízy prodává takový naformátovaný návrh biznisu nějakému kupujícímu, který se zavazuje ten biznis tak, jak je definován, provozovat. Ale kromě toho, franšíza musí e, zahrnovat ještě následující prvky. Bez nich Eh, ten vztah nepovažujeme za franšízu. A tyto čtyři prvky jsou značka, eh, duševní vlastnictví, know-how a kontinuální pomoc v průběhu celého trvání smlouvy. Ehm, práva duševního vlastnictví jsou tady od toho, aby se eh, hájila identita toho business balíčku. To dává udělovateli franšízy práva chránit svou identitu, chránit reputaci své značky a celé sítě. Eh, Udělovatel franšízy ne, nepůs, eh, nejedná pouze s jedním získávatelem franšízy, jedná s celou sítí a tím pádem je potřeba používat standardizované franšízové kontrakty. Know-how. Franšíza neexistuje, pakliže nemá žádné know-how. My jsme slyšeli eh, tady a jinde a uvědomujeme si, že existence know-how ve franšízových kontraktech může být sporná, může být rozporovaná, v některých případech zcela oprávněně. Naše pozice je říci, že je povinností eh, udělovatele franšízy, aby jeho know-how se v průběhu kontraktu vyvíjelo. Musí investovat do rozvoje tohoto know-how. Toto know-how je tam od toho, aby značce poskytovalo konkurenční výhodu, má získávateli franšízy pomoci prodávat, eh, ať už prodává cokoliv v rámci toho biznesu a tím pádem, když říkáme, že obhajujeme, chráníme know-how, je to právě tento typ know-how, tento typ znalostí. EFF nezastupuje pouze tuto vizi franšízování, zastupuje také seberegulaci. My pevně věříme v, samo, v samoregulaci jako v nejlepší prostředek, jak regulovat vztahy mezi udělovatelem a přijímatelem franšízy. A e, jak jsem řekla, náš kodex je tam přesně od toho. Náš kodex byl právně revidován, takže tu verzi, kterou e, máte k dispozici, to je ta verze aktuální. Nicméně já se k tomu kodexu vrátím ještě na posledním snímku, nechci příliš zdržovat. Ještě jedna věc týkající se francízové federace. My jsme členy národních franšízových asociací, nemáme přímé členství eh, těch franšízových společností. Eh, v celé řadě našich franšízových asociací eh, tamní řídící rady obsahují také zástupce franšíz. My jsme přesvědčeni, že nejlepší platforma, na které franšízování posouvat vpřed, co se týká standardů a hodnota řádného fungování, je, když mm, dojde ke spolupráci udělovatelů a získavatelů franšíz, o což nám přesně jde přičemž využíváme hlavně holandské zkušenosti eh, s tím, jak nejlépe přivést tyto strany k jednomu stolu při definování kodexu. Tak teď bych asi dala slovo kolegyni. Prosím. Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Jak vidíte, franšízování jako strategie expanze biznisu je neskutečně úspěšné Generuje obrovské množství peněz v celé řadě členských států, generuje obrovské množství pracovních míst, ale jako každý eh, biznisový systém k sobě přitahuje to hezké, to střední a to hnusné, aby se tak řeklo. A bohužel většinou to hnusné je pak to, co určuje reputaci celku. Ale je potřeba nenechat si celou věc zkazit. Franšízování je velice diverzifikované, pokrývá různé segmenty, různé průmyslové sektory a mezi jednotlivými typy franšízových dohod je, mohou být i velké rozdíly. Bylo velice zajímavé vyslechnout si zástupce holandského ministerstva, kteří říkali, že jsou proti předepisování smluv, protože zkrátka a dobře jeden modelový kontrakt nebude pro franšízy obecně fungovat, protože ten segment je příliš diverzifikovaný. Nejde o žádný univerzální možný přístup. Je potřeba takovouto smlouvu přizpůsobit podle jednotlivých států a podle jednotlivých průmyslových sektorů. Získávatele franší jsou nezávislí biznismeni, nejsou to spotřebitelé, ta studie to jasně říká, nejsou spotřebitelé a neměli by mít tím pádem ani stejnou úroveň ochrany a podpory, jakou mají spotřebitelé podle eh, zákonu o hospodářské soutěži. Jsou to biznismeni, mají možnost získávat eh, vlastní právní poradenství, mají vlastní předpisy due diligence. Já samozřejmě akceptuji, že bude několik příkladů, kdy udělovatel franšízy, získavateli franšízy neudává obrázek o celostní situaci. Znamená to zároveň ale to, že přijímatelé franšízy musí také do určité míry vzít věci do vlastních rukou, což potvrdilo několik soudů v několika členských státech. Udělovatelé franšíz jsou také malé podniky většinou, je tu několik superbrandů, ale rozhodně to nejsou všichni a na to je také potřeba pamatovat, když přemýšlíme o tom, zda je potřeba dodatečná regulace. Udělovatelé franšízy jsou závislí na úspěchu svých eh, získatelů franšízy, takže je to situace vzájemné závislosti. Pokud budete své eh, franšízanty dlouhodobě zneužívat, jistě neuspějete, byť eh, jich sebou několik můžete stáhnout pod hladinu, až budete krachovat. Pozice EFF, co se týká takzvaných vertikálních omezení, vertical restraints, jsou nutné. Předpokládá se, že jsou pro hospodářskou soutěž v rámci úzkých kritérií. Nařízení o blokových výjimkách určují jasné pokyny pro firmy v tom smyslu, kde jsou tyto, tato omezení akceptovatelná. Například týká se to ehm, tržních podílů, kde se definují kritéria tak, aby se zabránilo zneužití. Role národních soudů je aplikovat a interpretovat eh, zákony o hospodářské soutěži a rozhodovat v situacích případ od případu a zjistit, zda, ty vertika, zda ta vertikální omezení byla zneužita nebo zda jsou vůbec platná. To nelze řešit na úrovni práva pro hospodářskou soutěž na evropské úrovni, musí se to dít na úrovni národní. Vertikální omezení eh, nejsou to samé jako eh, nespravedlivé obchodní praktiky. Eh, to je neplatné, to je neplatný předpoklad. Možná ten způsob, jak jsou tato omezení využívány, může znamenat, že mohou působit jako nekalé praktiky, ale tato demargace se jasně říká v nařízení 1 2003, je tam citát, který máte na snímku, to přijalo jak to nařízení, tak eh, zprávy komise a parlamentu, že zde je rozdíl mezi vertikálním omezením a nekalou obchodní praktikou. Například sektor, maloobchodní potravinářský sektor, který se zdá splňuje ty požadavky k eh, nekalým obchodním praktikám, ten je specifický. Nelze je používat jako osočení eh, z plošného využívání nekalých praktik ve všech franšízách všude ty eh, nekalé praktiky v potravinářském sektoru se řeší nebo se už vyřešily, ať už samoregulací, anebo na úrovni národní prostřednictvím soudů. Bylo to vyřešeno adekvátně, evropská úroveň práva pro hospodářskou soutěž to řešit nemusí. Proto pozice EFF je taková, že pozměňování nařízení o eh, blokových výjimkách nic nevyřeší. Není to ani ten správný nástroj, jaký bychom měli používat. Potenciálně ve franšízových dohodách jsou nespravedlivé doložky, na ně ta studie upozorňuje. E, ty se zdají, pocházejí z příkladů, kterým získavatelé franšíz čelili v minulosti, kteří jsou zdánlivě neviditelní. My tu studii nepovažujeme nutně za spravedlivou reprezentaci vztahu v rámci franšízových kontraktů napříč Evropou Velice málo například došlo ke studování velice vyspělého franšízového trhu ve Velké Británii. E, dotknu se několika příkladů. Například ta postterminační doložka o nekonkurenci. Nepřijímáme, že tyto doložky by měly být zcela škrtnuty. To by omezilo franšízování jako možnost expanze biznesu. Je udělovatel franšízy připraven za jakoukoliv částku od získavatele franšízy vyzradit své, své obchodní tajemství, když nemá jinou možnost, chránit svou tržní pozici, když se snaží dané teritorium prodat někomu jinému, nebo když se snaží zabránit tomu, aby jeho know-how využil okamžitě nějaký kompetitor. Tyto doložky o know-how jsou přijímány jako pro hospodářsko-soutěžní, pokud nej- nemají rozsah větší než eh, buď dané teritorium nebo nepřiměřená časová doba. Například eh, zabraňování prodání eh, dané franšízy, což se považuje za problém, ano, to neakceptujeme. Přímá konkurence internetovým prodejem, ano, chápeme, že toto je problém. Jsou někteří udělovatelé franšíz, kteří jak si jdou pod cenu svých získavatelů franšízy na internetu, ale není to rozšířené. Většina franšízorů provádí eh, korektní biznis, sdílí své eh, prodejní metody se získavateli franšíz, jinak by to pro ně bylo samotné katastrofální. A eh, propojení povinných eh, doložek o obratu s ukončením smlouvy, to je hodně sporné. Proč byste jako udělovatel franšízy svým klientům, kteří mají exkluzivní teritorium, kde prodávají, neřekl, očekáváme od vás prodej tolika a tolika kusů zboží? Samozřejmě to, jak se tyto doložky používají v praxi, to je ta oblast, kde může docházet k nespravedlnostem, ale to samotné omezení nespravedlivé není za předpokladu, že se stanoví realistický a dosažitelný cíl a e, existuje nějaký plán, který se aplikuje v případě, že někomu hrozí e, ukončení činnosti. Tato franšízová studie je podle nás omezená, protože je založena na nereprezentativní metodice, není to reprezentativní co do všech franšízových postupů v Evropě. My e, považujeme většinu franšízových systémů za příliš malé, než aby je řešila na, e, evropská legislativa. Efektivněji se to řeší na národní úrovni. Je obtížné franšízy eh, prezentovat jako systém, kde vítěz bere vše a všichni ostatní prohrávají. Podle nás ta studie není vhodná například tím, že mluví o strachu a podobné terminologii. A já teď, když dovolíte, dám eh, slovo Carol, která vám řekne, co navrhujeme na zlepšení této studie. Děkuji. Eh, takže tento snímek a ten narrativ, který k tomu máte, jsou vám také k dispozici u vchodu do místnosti, takže já to proběhnu poměrně svižně. Jak vidíte, Velice citlivně vnímáme témata, která byla zmíněna asociacemi získavatelů franšíz. My se považujeme za zástupce malých a středních podniků obecně. Jsme tu od toho, abychom pomáhali ostatním stranám aby tyto mohly věci diskutovat více do hloubky a myslíme si, že toto je dobrá příležitost, jak posunout věci vpřed. Ale rádi bychom z té studie rozporovali konkrétně v oblasti těch náprav, které se tam navrhují, eh, tak tam se navrhuje na úrovni EU, co se týká eh, práva pro hospodářskou soutěž, nesouhlasíme s tím, že je adekvátní nebo že je správná strategie snažit se přizpůsobit ty pokyny nařízení 330 eh, před rokem 2022. Vlastně ani po roce 2022. Měli bychom se zbavit jakýchkoliv režimů vertikálních omezení v evropském právu. Ehm, Tyto prostředky mají své místo, je potřeba je správně pochopit. Myslíme si, že ta zpráva nečiní zadost veškeré literatuře, která se snaží vysvětlit podstatu blokových výjimek. A proto ta zpráva přichází s nevhodnými návrhy nápravných opatření. Co se týká specifických nástrojů pro franšízování na úrovni EU, pakliže se navrhuje cokoliv jako evropské právo pro franšízy, tady bychom byli výrazně proti. Důvody máte tam v poznámkách. Jak řekla Nikola, když dochází k nějakým hospodářsky soutěžním problémům anebo kontraktuálním problémům ve franšízových kontraktech, i co se týká spravedlivosti nebo nespravedlivosti, pak je národní právo zcela adekvátní. Národní orgány pro hospodářskou soutěž mají možnost podle nařízení 1 lomeno 2003 eh, toto řešit a evropské právní systémy jsou velice bohatné, bohaté se všemi těmi nástroji a nápravnými prostředky, které mají pro komerční spory. EFF, říkám ještě jednou, je federace přesvědčena o samoregulaci a doufáme, že kodex EFF který máte k dispozici, ovlivní i ten kodex holandský. Co se týká zastoupení, e, otázka nespravedlivého zastoupení, o čemž e, ta zpráva mluví, říkajíc, že e, získavatele franší jsou zde nedostatečně zastoupeni. My zde máme podnikatele, kteří jsou teď udělovateli franšíz, ale bývali získavateli franšíz. Oni vám řeknou, jaké jsou ty obtíže, jak obtížné je, aby eh, ti, kterým vy udělíte franšízy, vám vůbec přišli na nějakou platformu, kde s vámi mají diskutovat. Protože oni řídí své podniky a nemají čas. Nicméně, bez ohledu na to, my jsme přesvědčeni, že správná cesta jsou ty platformy, kde jsou zastoupeny obě strany. Jenom pár slov o kodexu EFF. A nezlobte se, ale Teď už jste využili dvojitý, dvojitou řečnickou dobu, musíme to nechat vyvážit. Jenom jedna velice rychlá otázka, kterou pak můžete využít k dalšímu vysvětlení vaší pozice. Vy jste řekla, že je potřeba odvést další práci na tom holandském kodexu. Já měl dojem od zástupce ministerstva, že toto už je všechno tak nějak. A ona kývá. Takže co přesně s tím chcete dělat? Velice stručně. Jaké jsou ty věci, se kterými nesouhlasíte? Které to jsou? To není tak, že bychom s tím nesouhlasili, ale rádi bychom, aby ten duch, v rámci kterého se věci vyjednávaly, byl duch plné spolupráce, kolaborace, důvěry a zkrátka dopředného směřování, abych tak řekla. Dobře, tak si myslím, že na tom jsme se shodli, protože pro tohoto ducha všichni jsme. Tak, teď eh, poslední eh, panelista, doktor Mark Abel, skutečný odborník, globální šéf franšízové licencování, Multichannel Strategies a spolušéf Food and Beverage Group eh, v právnické firmě Bird and Bird byl odborníkem pro Světovou organizaci pro duševní vlastnictví a Světovou obchodní organizaci, tak jsem velice rád, že jste mezi nás dnes mohl přijít. Prosím, nepřekročte příliš řečnickou dobu, aby zbyl ještě čas na otázky a odpovědi. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, dobrých 35 eh, let se zabývám franchisingem eh, na akademické i na praktické úrovni. Eh, funguji jako poradce pro obě strany. A opravdu eh, nemohu tady procházet všechno, co bych si chtěl s vámi jaksi vyměnit ale aspoň tedy tři základní fakta. Především franchising eh, v Evropské unii nemá stejnou výkonnost jako v jiných ekonomikách, ať už se jedná o Spojené státy, Austrálii eh, nebo prostě kohokoliv jiného. A to znamená, že jakožto ekonomický trh my tedy opravdu z toho nemáme všechno to, co bychom měli mít nebo mohli mít. Za druhé, tato nedostatečnost je dána do značné míry způsobem regulace v Evropské unii. Členské země mají různé způsoby regulace a vytvořili poměrně hodně technických bariér, eh, což brání v tom, aby se mohlo efektivně eh, franšízovat po celé Evropské unii. Franšízy tedy zkvétají a soustředují se na několik málo členských zemí EU. A za třetí, abychom překonali tyto problémy, musíme radikálně změnit eh, Eh, regulační systém. Eh, Schumpeter by řekl kreativní destrukce. Myslím, že eh, tady jsme si vyslechli vysoce polemickou analýzu franchisingu. S některými body souhlasím, s některými ne. A ti eh, franchisoři eh, samozřejmě nejsou všichni úplně nevinní, ale také mnozí franšízanti eh, jsou daleko větší a silnější než franšízoři. Není to pouze dvoustranný vztah. Proč? Protože franšízor se musí chovat tak, aby všichni držitele licence, eh, franšízanti, eh, prostě drželi linii, ne aby si každý eh, k tomu přispěl individuálně. No, já tady nemůžu použít všechny ty slajdy, co jsem si připravil, poněvadž to by tady zabralo hodiny. Hodně jsme slyšeli o autoregulaci. Já jsem eh, pět let analyzoval to, jestli to funguje nebo ne. Odpověď zní ne. Autoregulace nefunguje. Což znamená, že eh, Evropská federace v eh, franší zoru nebo franšízantu a národní svazy eh, prostě eh, nemohou se eh, samoregulovat. Tady skutečně je k tomu třeba přistoupit jinak. A když zanalizujete pokusy o samoregulaci, tak ani jeden pokus nebyl úspěšný. IFF tady určitý přínos měl, mohli navrhovat, že by dělali více, ale skutečně ta autoregulace či samoregulace eh, nestačí. Máme tady několik imperativů, na které se musíme soustředit, jestliže eh, franšízy mají dát evropské ekonomice všechno to, na co mají potenciál. Za prvé je třeba udržet tržní důvěru, důvěru trhu ve franšízi. Ano, čili eh, důvěru trhu si musí udržet. Jestliže má eh, tedy franšíza fungovat tak, aby lákala další firmy, tak to skutečně eh, nestačí, abychom eh, říkali, eh, toto musíte, toto nesmíte. Prostě franšízy musí být výhodné. Když to s regulací přeženete, tak se to prostě přejmenuje a bude to fungovat jinak a de facto ten problém se rozptýlí a marginalizuje, ale nevyřeší. Čili eh, měli bychom povzbuzovat eh, firmy, aby se pouštěly do franšízových obchodů a eh, dejme tomu takový prostor, aby to bylo skutečně výhodné, čili eh, med i Eh, pokud eh, chceme, aby to bylo úspěšné a funkční, eh, tak je třeba zavést několik eh, věcí. Za prvé, poskytovatel eh, franšízy by měl řádně odhalit to, jak to funguje. Ale Tady eh, je problém ne v tom, že bychom měli špatné poskytovatele, čili či eh, poskytovatele licencí, ale jejich příjemce. Problém je většinou v tom, že ty strany často nechápou povahu vztahu, v němž se nacházejí a s tím je třeba něco udělat. Pokud chceme regulovat eh, franchising, tak eh, musíme se soustředovat tedy na tu část franchisingu, který je, eh, který je prostě úspěšný a výhodný. Eh, prostě musíme se zaměřit pouze na to, co regulaci potřebuje. To znamená, je třeba zajistit to, aby franšízové řetězce byly schopny konkurovat velkým korporacím. E, existuje e, tedy e, domněnka, že velká část od TFEU 1.1, to jsou ty blokové výjimky, tak je psáno na míru velkým korporacím a na úkor těch malých, včetně franšízantů a franšíz jako takových. Čili já si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby francízoři mohli diktovat cenovou politiku eh, tak, jak to mohou dělat velké korporace. Je to prostě eh, slíbená cena, kterou je třeba plnit. Eh, také si myslím, že lépe kontrolovat digitální platformy, Nemyslím si, že poskytovatel eh, eh, licence by měl kontrolovat eh, držitele licence, ale taky si myslím, že by ten francízant neměl mít možnost dělat, co ho napadne s touto licencí. Další věc je zajištění před smluvní hygieny, abych tak řekl. Důležité je to, aby Frančízanti si museli eh, vyžádat eh, informace a jak se rady, právní rady a účetní rady, než vstoupí do takovéhoto vztahu. Jde prostě o to, aby rozuměli, do čeho jdou. Podle mě zde je velké pole pro působnost asociací národních poskytovatelů franšíz. Je důležité, aby toto poradenství poskytovali, poskytovali právníci, kteří vědí, o čem to je a chápou ty prvky. A dále eh, frančízant by měl také být schopný eh, předložit certifikát toho, že si vyžádali poradenství eh, kvalifikovaného právníka a také eh, o tom, že absolvovali kurz o tom, co lze očekávat od francízy. A já si myslím, že právě toto, tato příprava by měla být částečně financována z evropských nebo vládních fondů, a jde o to, aby všichni ti, kteří budou stranami franšízového obchodu, věděli, do čeho jdou. A pak je tady pak jsou tady ta fakta, která musí být předem sdělena. E, poskytovatel licence e, ten může poskytnout spoustu informací, ale je třeba také, aby ten, kdo je získává, jim rozuměl. Čili eh, my tady eh, ta, respektive ta, ta smlu, předsmluvní hygiena, eh, je třeba také zde zavést určitý jednotný systém, poněvadž teď máme šest různých systémů, částečně konfliktních, čili měl by tady být celoevropský kodex, jak na to. Třetí věc, se týká toho, že obě strany by měly eh, vědět přesně, co se od ní očekává. To znamená, že v těch franšizových dohodách by měly být také eh, povinná ustanovení, podle kterých se pozná, eh, co kdo musí konat. Samozřejmě, že ty franšízové dohody se případ od případu liší, já to vím, poněvadž to je můj denní chleba, ale jakožto praktik a zároveň eh, akademik, který to zkoumal pět let ve všech členských zemích, tak musím říct, že jsou zde určité základní společné prvky a tyto společné prvky se musí objevit v každé dohodě, v každé smlouvě. Eh, nechci procházet tyto nejrůznější požadavky řádek pořádku. Ale například eh, poskytovatel licence má určité duševní vlastnictví a práva k něm a eh, ten eh, Zant by to by neměl porušovat. Naopak měl by dostat dobré školení, jak pokračovat dál. Také by nemělo být možné, aby francízant, eh, poskytovatel licence, přebíral zákazníky, eh, prostě, aby se to prostě nedělalo. Francízanti by neměli eh, využít tuto franšízu k tomu, aby si založili vlastní firmu konkurenční. Eh, franšízoři jsou obvykle také malé firmy a jestliže je umožněno, aby jejich know-how byl scizen eh, franšízantem, no tak eh, to je de facto krádež. Dále je tady určité, určité požadavek důvěrnosti. My víme, že někteří franšízanti platí více eh, a někteří méně, ale o to tady teď nejde, to není důležité. Podstatné je to, že jakmile franšízant tu franšízu získá, musí být zcela jasné, eh, jak na tom vydělává franšízor. A jestliže část toho je prostě ten produkt ano, prosím, pokud je to za otevřených podmínek, tak je to v pořádku, je to obchodní rozhodnutí. Ale jestliže třeba některé produkty jsou pro franšízanty dražší, což není obvyklé, ale může to být, tak když se podíváte na celý obrázek, tak se to vyrovná tím, že ten franšízant si vydělá více. To se můžete podívat po Evropské unii, v Austrálii, ve Spojených státech. A je třeba říci, že malé firmy, eh, které jsou samostatné, krachují daleko častěji než franšízanti. Franšízan samozřejmě také může zkrachovat, poněvadž franšíza není zárukou úspěchu. Je to v podstatě návod, jak dělat biznis. A je to eh, návod, který se vyvinul z pokusů a chyb eh, během dlouhé doby. A tento návod je nyní dáván k dispozici Francízantovi, aby se podle něho řídil, ale není tam žádná garance. Takže když bych to teď měl eh, shrnout, já si myslím, že eh, současný způsob regulace franšíz v Evropské unii eh, je naprosto nevhodný, vytváří vnitřní bariéry a znemožňuje využití potenciálu franšízových systémů pro obě strany franšízy a pro spotřebitele. A já mohu tedy doporučit to, abyste eh, schválili směrnici a eh, musím říci, že eh, návod, jak to udělat, v podstatě návrh textu už existuje. Domnívám se, že je to de facto zodpovědnost těch národních svazů franšízových, a eh, je to ovšem něco jiného, než eh, jak se k tomu přistupuje dnes. Děkuji vám. Děkuji vám. A ano, eh, my si tady s dovolením ponecháme všechny ty slajdy a děkuji vám také za inspiraci. No, my teď máme takové dilema. De facto my jsme měli skončit před 20 minutami z touto části a máme toto místnost do 17.30. Eh, Čili možná, že bude eh, lepší co nejdříve přejít k dalšímu panelu, ale jestli tedy eh, máte dotazy, tak možná potom soukromně mimo tuto místnost. Takže eh, máme tady další panelisty. Je to Christ Delberge z Eurocommerce, Patricia ten z Vakcentra a doktor Odavia Bueno Díaz eh, z správní praxe. Prosím, aby zasedli za předsednický stůl. The um, first member of... První člen tohoto panelu je Kristel Delberge. Eh, zabývá se otázkou obchodních vztahů a konkurenceschopností v Eurocommerce. Děkuji, pane De Jongu. Já se budu snažit eh, hovořit stručně, protože si myslím, že mnoho věcí tady už zaznělo v prvním panelu. Jestliže eh, přejdeme k dalšímu diapozitivu, tak eh, já bych především chtěla hovořit o důležitosti eh, maloobchodu v Evropě a jak k tomu přispívá franšíza. A Eurocommerce jen pár slovy, je organizace, která zastupuje eh, asociace eh, ve 30 člen- evropských eh, zemích. Máme tedy členy ve všech členských státech EU, kromě dvou. A pak máme ještě asociace v 30 významných evropských maloobchodních organizacích. Eh, představuje to celkem 5,5 milionu různých podniků a zaměstnává to prakticky 30 milionů Evropanů. Vytváří 10 evropského HDP, je to zdroj inovace pro novými eh, postupy, jak ve úzboží, tak i služeb. A především zde fungují eh, malé podniky i mikropodniky které vytvářejí prakticky 55 přidané hodnoty v celém sektoru. Malé a střední podniky jsou velice důležitou částí eh, evropské ekonomiky. Eh, pracují ve velice eh, konkurenceschopném prostředí a přispívají hodně k inovacím v Evropě. Narážejí dnes na velké množství výzev, včetně digitalizace mají tady velkou administrativní zátěž a velmi složité právní předpisy. A to si myslím, že je prostě ten rámec, ve kterém tyto firmy působí. Vznikají také združení malých a středních podniků, což je velice důležité, aby byly schopny obstát v tomto konkurenčním prostředí. Přejdeme k dalšímu diapozitivu a tady jen pár slov abychom zdůraznili důležitost franšíz v našem sektoru. Je to velice důležitý model podnikání, vytváří eh, velký přínos k pracovním místům. 14 tisíc různých skupin, 500 tisíc eh, prodejen v Evropě. Zaměstnává eh, to 3 miliony lidí, to je opravdu velké množství a přináší podnikání na nové trhy a nabízí možnost nabyvatelům franšíz eh, prodávat eh, dobře zavedené značky podle zavedených modelů na různých místních či regionálních centrech a využívají také místních znalostí i schopností eh, nabyvatele franšíz. Přispívá to také k atraktivitě center měst, zejména v malých městech eh, a v obchodních zónách. Eh, zvyšuje to mm, eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků a rozvíjí to podnikání všude v Evropě. A umožňuje to také předávání know-how a zavádění inovací, které by jinak nebyly dostupné eh, malým podnikatelům. Je to tedy velice důležitý podnikatelský model. Na dalším diapozitivu eh, bych se chtěla zabývat definicí franšízy, ale myslím, že to možná můžeme i dále přeskočit. A teď eh, ještě dvě důležité poznámky Eh, k tomu, co tady už zaznělo, a sice, že eh, franšízy neznamenají tež, co malo obchod. Je to prostě určitý model eh, podnikání, funguje v mnoha různých oblastech ekonomiky a my bychom opravdu chtěli podpořit velice široký přístup k franšízám. Je to prostě podnikatelský model a nikoli malou obchod. A ještě druhá poznámka a to je rozmanitost různých konkrétních podob franšíz. Je velice těžké mít nějaký konkrétní model, který by se hodil všude. Některé modely mají velice striktně formulované eh, podmínky, jiné zase eh, pouze vyžadují respektování určitých standardů. Jsou tady i další eh, oblasti, kde je větší flexibilita, kde vlastně nabyvatel franšízy má určitý prostor k vlastním finování. Prostě existují různé modely a e, jistě jste o tom také slyšeli. E, například, když e, podnik začne podnikat v určitém konkrétním prostředí, pak Eh, franšízová eh, franšízová licence vlastně eh, tak, jak se zavede u těch prvních, začne pak fungovat i pro jiné. Čili je to taková vazba, která funguje tímto způsobem. Můžeme říci, že velice podporujeme to, aby politici jasně podpořili tento obchod. Vidíme, že je to bilaterální vazba, je tady zdroj informací, je tady celá řada e, obtížných aspektů, jak definovat jednotlivé hráče. A v rámci programu Better Regulation, než bychom dělali nějaké unáhlené závěry, chceme říci, že je třeba si jasně definovat fakta, stanovit dovednosti i dopad na trh, Vycházet z nějakých důkazů z malého počtu příkladů, to je dosti eh, složitý postup. Je tady navíc také aspekt eh, důvěrnosti různých eh, těchto franšízových smluv, ale mm, Není tady prostě jasný argument, který by eh, odůvodňoval zavádění nové legislativy či měnění stávající legislativy. Eh, franšízy jsou podnikatelský model, není to nějaký jinak definovaný samostatný model podnikání eh, vychází z nutnosti studovat různé modely a by bylo možné eh, také usnadnit vztahy mezi nabyvateli a poskytovateli franšízy, vycházet z potřeb podmínek trhu i z potřeb eh, spotřebitelů v tomto bilaterálním vztahu. Franšízové vztahy většinou pokrývají nástroje soukromého práva. To se může projevovat různým způsobem, ale vlastně to dosahuje stejného cíle. Národní podmínky se přizpůsobují národním potřebám a tady národní úroveň je ta nejlepší úroveň, kde tyto věci řešit. Ehm, nemožnost eh, dosáhnout na celoevropské úrovni jednotného modelu, to ukazuje právě, že eh, je to dosti složité na této úrovni. Je to možné ještě doplnit různými kodexy dobrého chování, tak jak také franšízová federace eh, rozvíjí tyto nástroje. A my jsme slyšeli eh, velice zajímavý feedback z Nizozemska, kde je snaha vytvořit takovýto kodex při zapojení obou stran, které jednají u stejného stolu a snaží se vytvořit eh, právě eh, takový kodex na té nejlepší a nejvhodnější úrovni, což je národní úroveň. A můžeme říci, že připomeneme hlavní body. Franšízy jsou podnikatelský model, nikoli eh, jinak definovaný obor a je tedy důležité pečlivě volit eh, nástroje, které to regulují, aby to bylo na té nejvhodnější eh, úrovni. Děkuji. Děkuji, Kristel. A další řečnice je Patricia Hukstra, ten generální tajemnice VAX Centrum, což je nizozemská eh, organizace maloobchodu, eh, je také členkou sociálně-ekonomické rady v Nizozemsku a pracuje v nizozemské organizaci pro malé a střední podniky. A teď eh, se vyjádří také k jako otázce franšíz. Děkuji, pane předsedo. Jménem nabyvatelů franšíz v Nizozemsku a v Belgii bych chtěla poděkovat výboru IMCO za to, že měli iniciativu k této studii. My eh, pozorujeme, že eh, závěry ze studie potvrzují to tež, co my pocitujeme a říkáme již deset let. Diskuse probíhá, ale ještě se neobjevují vhodná řešení a dokonce se situace zhoršuje. Je to velice naléhavá situace. Nabyvatele Frančísa a apelují na evropské orgány i na politiky, aby nepožadovali další a další studie, důkazy a konzultace. Eh, nové navrhované iniciativy, jako například vytvoření kontaktního místa a také eh, schromažďování dalších informací, to asi nepovede eh, k tomu dobrému podporování nabyvatelů franšíz. Žádáme, aby se okamžitě přijala opatření, aby se zabezpečila budoucnost těchto nezávislých podnikatelů OSVČ, kteří pracují v oblasti franšíz ano, máme tady, eh, máme tady již tento diapozitiv. Prosím o další diapozitiv. Prosím další diapozitiv. Eh, otázka eh, odstranění překážek v legislativě na evropské úrovni. Nařízení 330 původně mělo zajistit eh, volné podnikání, stejně tak jako ochranu eh, malých a středních podniků. My jsme plně podporovali závěry ve studii, že zákon o hospodářské soutěži, tak jak nyní je formulován, nefunguje v oblasti franšíz, eh, protože nařízení posiluje pozici poskytovatelů franšíz. Je tady otázka či v kapitole 8, ehm, jak jak vyjadřuje eh, model franšíz v nařízení eh, současnou situaci na trhu? My odpovídáme ne, nevyjadřuje ji. Eh, tato nařízení nevyjadřuje realitu na dnešním trhu, zejména kvůli digitálnímu rozvoji a rozvoji e-commerce. Abychom odpověděli na druhou otázku, je tady nějaká proporcionalita mezi prováděním souboru pravidel v nařízení a e, ekonomické pozici nabyvatelů franšíz. Opět odpovídáme na tu otázku nikoli. Je tady celá řada e, příkladů, které to ukazují. Například interpretace e, povinnosti nákupu, tak jak je ve vodítkách a také zákaz multifranšíz. To prostě ukazuje, že tady ta proporcionalita není. Máme tady příklad také z Nizozemska. Eh, poté, co eh, bylo šlo k odmítnutí spolupracovat na druhém či třetím eh, úrovni prodeje na franšízové bázi, pak to vlastně vedlo k tomu, že tomuto nabyvateli franšízy bylo zakázáno podnikat. Takže opravdu toto není situace proporční. A pak je tady také eh, případ pronupcia, eh, kdy nařízení stanovuje, že eh, ustanovení o restrikcích v dohodách ve franšíz ne, ne, neovlivňuje pravidla hospodářské soutěže. Záleží totiž na tom, jaká je tady identita i reputace celé této sítě. Vodítka nicméně zvažují velice dalekosáhlé povinnosti které obecně za to potřebné jsou, eh, aby chránili zájmy eh, poskytovatele franšíz, ale nejsou ve prospěch eh, nabyvatelů. Cituji, mnoho těchto povinností v do franšízových dohodách vlastně jsou důležité, aby chránili duševní vlastnictví a s tím spojená práva. Ale e, není tady přece možné z toho vyvozovat, že tady je e, právo uzavřít e, podnik toho nabyvatele. Uvedeme příklad z Belgie. Eh, určití nabyvatelé franšízy by chtěli změnit ten model po té, co skončila jejich smlouva, eh, protože došlo třeba k fúzi eh, poskytovatele franšízy. Ale to prostě není možné a to právě kvůli do ustanovením v oblasti hospodářské soutěže. Když se nabyvatel rozhodne změnit celý ten model, musí přerušit své podnikání alespoň na jeden rok. A to ukazuje, že vlastně vodítka tady hodně poškozují zájmy nabyvatelů. Návrh, že nabyvatel má svobodnou možnost obrátit se na soud, prostě ignoruje praktickou nemožnost nabyvatele obrátit se na soud. V mnoha případech nedostatek ochrany ehm, nabyvatele eh, v legislativě prostě ponechává nabyvatele zcela bezbraného. A pak je tady také samozřejmě otázka určitých obav i obav z nákladů eh, soudu. Eh, jednoduché řešení je vždy zakázat doložku o nekonkurenci po té, co skončí smlouva. Nemusíme čekat až na rok 2022, aby se změnilo nařízení. To je možné vyřešit eh, okamžitou úpravou těchto vodítek. Další diapozitiv, prosím. Za druhé, eh, nízký práh pro přeskum, tak jak to požaduje parlament v roce 2013, by se měl ustanovit. Eh, například Evropská komise by měla znovu zvážit eh, současnou výjimku eh, z pravidel hospodářské soutěže, které teda hovoří o subjektech, které mají více než 30 a za třetí, zvláštní pozornost je třeba věnovat závěrům ze studie, že specifická vodítka pro franšízy o přímé eh, konkurenci mezi nabyvatelem a poskytovatelem tady chybí. Digitalizace ekonomiky je téma, které prakticky eh, nařízení vůbec eh, nebere v úvahu. E-commerce vede ke konkurenci mezi nabyvatelem a poskytovatelem franšízy, a to zejména, když jde o e, konkrétní oblast trhu. Transparentnost, e, e, pokud jde o náklady a příjmy z distribuce, tady vlastně nebude v úvahu, že nabyvatelé a poskytovatelé franšízy vlastně tady si konkurují. Další faktor, Eh, diskusi je otázka využití údajů. Není jasné, kdo může použít údaje o spotřebitelích a další údaje získané eh, nabyvateli. Eh, nabyvat, ta, pardon, poskytovatelé zpracovávají tato data a vyvíjejí různé postupy. Používají data, které se nashromáždily o přístupu k spotřebitelům. To by bylo dobré si uvědomit a e, nabyvatele chtějí spolupracovat na schromažďování údajů za podmínky, že ovšem také budou mít určité e, výhody z těchto údajů a že e, se budou moci dohodnout na jejich využívání. Takže nařízení o e, digitálních aspektech je tady zapotřebí. Další diapozitiv. Evropský parlament by proto měl požadovat, aby komise eh, podporovala dobrou spolupráci mezi DG hospodářská soutěž a DG vnitřní trh. I když tyto dvě DG velmi spolupracují, eh, přece jen jedno na druhé svádí určité eh, aspekty. Jde o, především o to, že tady nejsou rovné podmínky Eh, komisařka Běvkovská reagovala pozitivně na vaši žádost, pane předsedo, podpořit tuto otázku. Ale musím ještě vidět, až se dostaví výsledky. Další diapozitiv je řešením self-regulation E, jako jeden ze spoluautorů e, nizozemského kodexu pro franšízu, já plně e, podporuji self-regulation. Je to jasné, že mm, tady zavedením tohoto kodexu NFC bylo možné dosáhnout velkého pokroku v oblasti franšíz. Jsem tomu ráda. Ovšem, zavedení legislativy, která nutí k provádění NFC to není úplně stejný cíl a to proto, že organizace eh, poskytovatelů franšíz v Nizozemsku Tady navrhli NFV v vyjednavacím týmu a rozhodli se, že nebudou přijímat NFC, tak jak to předložil ministr. Proto potřebujeme legislativní podporu a tato potřeba se také jasně projevila i ve studii. Dobrovolná, dobrovolný kodex B2B by mohl dobrým způsobem řešit určité napětí mezi oběma stranami. Ovšem po více než 40 letech Evropský kodex pro franšízy ještě nebyl schválen jako striktní soubor pravidel, a to ani e, partnery u franšíz, ani ze strany soudů či bank a také nepřispěl eh, k uklidnění trhu. A já bych ještě k tomu dodala, že Evropský kodex franšíz není reprezentativní eh, pro eh, nabyvatele franšíz. Naše kancelář to kontrolovala na různých webových stránkách a bylo zajímavé konstatovat, že Eh, pouze jedna organizace eh, v Británii, ostatně všem Británie je výjimkou ve všem, eh, přijímala tento kodex jménem nabyvatelů. Pak jsou tady ještě dvě další výjimky. Švédsko, prostě tady nabyvatelé jsou okamžitě automaticky členy stejných organizací jako poskytovatelé. A teď se vracím k tomu kodexu z roku 2016, Evropský kodex pro franšízy z roku 2016. To ovšem bylo přijato, aniž by se konzultovala protistrana. Jestliže máte zájem o soubor všech našich komentářů k tomuto kodexu, velmi rádi vám to poskytneme. Já bych eh, chtěla eh, zatím zmínit pouze dvě eh, poznámky. Slova mm, závazky poskytovatelů v, se mění v výraz slabšího synonyma pro závazky v podobě slova commitment. A i když v principu principech eh, osvědčených postupů eh, v potravinovém řetězci se vlastně i toto považuje i za příklad eh, nekalých postupů. Já jsem téměř zapomněla ještě říci závěr. Self-regulation je tedy pouze řešením, budou-li zaručeny a respektovány vnější povinnosti. A teď šestý bod. Právní ochrana eh, postavení eh, nabyvatelů franšíz již ve fázi před kontraktem je velice důležitá, stejně tak jako pak ve vlastním období uzavřeného eh, kontraktu. Požadavek aby se věci eh, vyjádřily písemně, prostě nemůže být vůbec pochybněn. Otázka eh, zákon o hospodářské soutěže versus eh, soukromé právo, to už je další aspekt. A to ne pouze ve světle cílů integrace trhu, ale také vytváření eh, vztahů v soukromém eh, právu, protože franšízová smlouva není smlouvou mezi dvěma rovnocenými stranami. A na závěr, abych skončila pozitivně, bych chtěla říci, že eh, vyvážená, vyvážené nařízení o franšízách je dobré pro podnikatele, dobré pro spotřebitele, dobré pro místní dodavatele, dobré pro inovaci, dobré pro zaměstnanost. Tak tedy prosím, nestrácejme čas a začněme věci regulovat. Děkuji. Thank you very Děkuji vám mnohokrát. Než půjdeme dál, mám zde jednu procesní poznámku i pro tlumočníky. My musíme schůzi oficiálně ukončit v 17.30, to znamená, um, vzhledem k tomu, že máme spoždění, Chápeme, že tlumočnění mít nebudeme, ale když eh, se dívám tady na místnost, vidím zde pouze snad jeden nebo dva páry sluchátek, takže pokud byste všichni souhlasili, že budeme pokračovat po půl šesté bez tlumočníků, tak bychom mohli dát slovo i eh, nabyvatelům franšízy v místnosti, jak říkala EFF. Každopádně teď má slovo další řečnice. jsme hovořili o soukromém právu. Bude hovořit doktorka Odavia Bojona Díaz, která je docentkou na právnické fakultě Amsterdamské univerzity a zároveň, což je důležité, je členkou studijní skupiny k Evropskému občanskému kodexu, kde se zakotvují principy evropského práva, komerčních agenturách, franšízách a distribučních smlouvách. Prosím, máte slovo opět zhruba na 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Já zde zastupuji vlastní právní firmu. Já jsem eh, pracovala na Amsterdamské univerzitě, ale už několik let jsem právničkou ve Španělsku, pracuji také na franšízách, nicméně mé zkušenosti pochází z této participace ve studijní skupině o Evropském občanském kodexu, konkrétně s amsterdamskou skupinou, která v roce 2006 představila principy evropského práva o komerčních agenturách, franšízových a distribučních smlouvách. Takže ta to zakotvení už tam je, my jsme to navrhli v roce 2006 jakožto principy franšízových kontraktů. V rámci právní firmy máme určité zkušenosti s nabyvateli franšíz zejména a když dovolíte, zmínila bych eh, pár men a pár případů. Šlo o lidi, kteří žijí blízko mě a eh, když si kupuji chleba každý den, tak mě chutná celozrný chleba. Chodím do takové pekárny a Elena, majitelka, mi řekla, že každý den ten celozrný chléb nemám. Ona vedla franšízový biznis a v, to, v té smlouvě bylo údajně uvedeno, že musí nakupovat výhradně od udělovatele franšízy. Nicméně ten dodavatel ten celozrný chleba nedodával pravidelně. Ona je opakovaně žádala, aby se to změnilo, nic se nezměnilo, neměla jinou možnost, než než eh, říct svým nakupujícím, zkrátka dnes nebudete mít celozrný chléb. No pak mám jiného kamaráda, který otevřel franšízu a eh, otevřel hudební školu. Naposledy, když jsem se ho ptala, tak měl eh, reklamní materiály z roku 2014. Já jsem se ho ptala, proč nemá nic aktuálnějšího. On řekl, protože mám závazek získávat propagační materiály od udělovatele franšízy ale ten dodavatel, ten, vydavatel franšízy ty materiály neposkytuje aktuálně. No a pak u nás blízko byl supermarket Dia. E, prakticky to u nich bylo tak, že museli nakupovat od udělovatele franšízy například e, produkty za 80 centů měli nakupovat za 1 euro, ale ten poskytovatel franšízy je pak požádala, aby ty produkty prodávali eh, eh, v akci a dostávali za ně pouze 60 centů. Majitel toho supermarketu Dia zkrachoval a on je jeden z 80 nabyvatelů franšízy, kteří podali stížnost proti udělovateli franšízy v, této, eh, v, t, v tomto případě. A něco podobného máme zhruba ve 40 případech ve Francii a v Portugalsku. Co tím chci říct? Všichni se pozitivně stavíme vůči franšízám, ale s franšízami a s, fra- s franšízovými vztahy jsou problémy. Například nedostatek vyjednávací um, síly. Udělovatelé franšíz by měli být silnější, protože oni jsou strážci té franšízové formule toho vzorce a tím pádem mohou uvalovat omezení na nabyvatele franšíz a to i omezení jejich nezávislosti, to je v pořádku. Problém je, když se tato pravomoc využívá k tomu, eh, aby se znevýhodnil nabyvatel té franšízy a není to opodstatněné. Pojďme na snímek 12, protože zbytek už tady eh, zazněl. Na úrovni EU, co může dělat parlament, co může dělat komise? Myslím si, že je potřeba věci opodstatnit. A Evropská franšízová federace si všímá, že zde jsou problémy. Je zde přímý negativní dopad na nabyvatele franšíz. Udělovatele franšíz jsou také malé a střední podniky, ale když jste malý a střední podnik a jste proti jiným malým a středním podnikům a nebo s nimi spolupracujete, tak eh, udělovatele franšíz mají relevantní informace, relevantní prvky, které jsou zapotřebí pro řízení biznesu. A pokud to jsou eh, velké firmy, ti nabyvatelé franšíz, většinou to tak nebývá, tak eh, Oni se obávají jít proti udělovateli franšízy, protože eh, mohou zkrachovat, eh, ne, ne, ne, nemohou zkrachovat, nemusí eh, mít tu kontinuitu a mají možnost, možnosti, jaké jiní nabyvatelé franšíz nemají. Dále, eh, reprezentace nabyvatelů franšíz. Evropská franšízová federace a ostatní říká, že oni zastupují tento průmysl. Ale on to není takový typický bilaterální kontrakt. Ono je to taková síťová dohoda, protože ten udělovatel franšízy je nahoře a pod ním je spousta těch nabyvatelů franšíz, kteří jsou občas propojeni. A v takovýchto případech je potřeba, aby obě strany měly jasný hlas, aby se zjistilo, zda tam jsou nebo nejsou problémy. Další věc, ta přeshraniční, ten přeshraniční rozměr franšíz, to jsem v té studii IMCO vůbec nezaznamenal, ale myslím si, že to je přesto velice důležité. Franšízování má vytvářet síť, v rámci které různé přeshraniční, jsou zastoupeny různé přeshraniční Ehm, celky, protože ty franšízy jsou v různých státech. Udržování a reputace této sítě vyžaduje uniformitu v rámci této sítě a to znamená, že, ten, že ta přeshraniční složka jste mě možná neslyšeli už od začátku. Tak příště mi to prosím řekněte. Kde jsem to byla? Aha, přeshraniční aspekt franšízových vztahů. Takže udělovatel franšízy hledá další nabyvatele. Nejde o to mít pouze jednostátní franšízu, jde o to jít dál a vytvořit síť v mnoha členských státech. A v tomto smyslu potřebujeme uniformitu. Což souvisí také s faktem, že e, nabyvatelé franšíz v různých členských státech by měli mít alespoň podobné zacházení. Proto je ta uniformita napříč tou sítí tak důležitá. Tyto obtíže mohou mít dopad na vnitřním trhu, například na prospěch spotřebitelů. Třeba já s tím celozrným chlebem, který jsem si nemohla koupit, protože poskytovatel franšízy ten chleba nedodával. Poskytovatel franšíz nesmí zapomínat, co se děje. Například vezměme Španělsko. Tam jsou nabyvatelé franšíz, respektive bývalí nabyvatelé franšíz, kteří jsou podvedeni nebo si myslí, že jsou podvedeni a zkrachují. A musí zavřít svůj podnik, se pak mohou spojit s dalšími eh, takovými nabyvateli franšíz a mohou podat kolektivní stížnost která pak ubírá na reputaci té franšízové sítě. Nesmíme zapomínat, když se podíváte na internet a vyhledáte si tam pojem franchise claims, tak to je plné případů lidí, kteří přišli o biznis a dělají velice negativní reklamu celé franšízové síti a udělovateli franšízy. A to může mít velice negativní konsekvence pro reputaci udělovatele franšízy. Takže co můžeme dělat na evropské úrovni? Jak postupovat dál? První věc je dát nabyvatelům franšíz hlas. Já souhlasím s těmi, kteří tady říkali, že nabyvatelé franšíz nejsou dost e, zastupováni. Jejich asociace je potřeba posílit. Například UAPME, to je jedna asociace, která zastupuje zájmy nabyvatelů franšíz a tak dále. Potom o otázka těch nároků na důvěrnost. S tou je potřeba se vypořádat. Je potřeba získat způsob, jak dostat tyto informace, aniž bychom porušili příslušné doložky. Musíme začít kontrolovat lobistickou sílu udělovatelů franšíz. Oni říkají, že oni jsou ten průmysl, ale tak to není. A tomu můžeme na pomoci tím, že překonáme obavy, které udělovatelé franšíz v tomto sektoru mají. Například tím, že řekneme, že když budeme pokračovat takto, tak to povede k více stížnostem a více útokům například na internetu a negativní publicitě. Jakmile dosáhneme těchto rovných podmínek, můžeme požádat jednotlivé strany, co si o tom myslí o té nové situaci. Sebereme informace. Mnoho informací už je k dispozici, protože nekalé praktiky v potravinářských potravinových řetězcích nám dávají dobrý příklad toho, jak se věci ve francízování mají ale pak tady máme nekalé obchodní praktiky, které jsou vyloženě specifické pro tento sektor franšíz. A v tom dokumentu můžeme rovněž navrhnout různé jiné politické možnosti, na které je možné navázat. Například se můžeme účastněných stran ptát na to, co si myslí, jaký by byl nejlepší další postup. Jedna možnost je vůbec neintervenovat. Pokud budou strany rovné, mohou říci, že nepotřebují žádnou intervenci. A potom tím pádem, jak si ty zájmy zůstanou nezměněné. Podle toho, co jsem právě řekla, si myslím, že toto skutečně povede k velkým problémům, jak pro eh, nabyvatele, tak pro eh, udělovatele franšíz. Pak bychom mohli najít nějakou střední cestu, to znamená upravit to, co už máme. A upravením myslím to, že bychom použili tu regulaci, která už dnes existuje. Pakliže by došlo k tomuto, pak a ještě jeden. Ano. Tak podle mě bychom museli řešit hospodářskou soutěž. A to co nejjasněji. Museli bychom se vrátit k rozsudku pronuncia. Tam se umožnila omezení, protože byla nutná na ochranu toho vzorce, toho obchodního vzorce. Eh, ale omezení, která nemají ten vzorec chránit, například výhradné dodavatelství a různé povinnosti odebírat pouze od toho a toho, což neodpovídá ehm, jaksi té ochraně obchodního vzorce, to pouze vyvolává dysfunkci zákona o práva na hospodářskou soutěž a tím pádem ehm, je potřeba s tím něco udělat. Samoregulace už určitým způsobem existuje a my bychom mohli toho využít, protože Evropský kodex pro franšízy představuje takový dobrý pohled o obecných principech, jak nejlépe spolupracovat. A opět ten problém, který s tímto kodexem vnímám, je, že by bylo potřeba získat souhlas eh, nabyvatelů franšízy, je potřeba vytvořit rovné podmínky. A také proto, že ten kodex je pouze Jeden takový prvek eh, využívá se vlastně pouze tehdy, když eh, ten udělovatel franšízy vstupuje do nějaké asociace, takže použije se to na začátku, ale pak už to nemá žádné vymáhací mechanismy, což není dostačující. Každopádně by bylo záhodno vytvořit eh, rovnováhu v tom, aby i nabyvatele franší se dostali do těch regulačních orgánů. Jak říkala paní Čopra, není to snadné, protože nabyvatele franší mají své vlastní prvky odpovědnosti, což je selhání systému. Takže je potřeba nabyvatele franšíz dostat k jednomu stolu, aby i oni začali o svých problémech mluvit. Další řešení, které zmiňuje zpráva IMCO, já jsem tu možnost zatím neprostudovala, je podívat se na stávající směrnice, kde se nespravedlivé praktiky řeší a trošku to rozšířit. Poslední možnost je ta extrémní. A to je od nuly, z nuly vytvořit nové principy na úrovni EU pro franšízy. No na, na dalším snímku to uvidíte lépe, ne? A ještě o jeden. Ne, tak taky ne. Tak se musíte vrátit. Počkejte. Číslo 19. Takže ta eh, možnost vypracovat eh, evropské principy, evropskou unijní principy, tady už máme určité modely, Můžeme zvážit například eh, etický kodex, můžeme zvážit například holandský franšízový kodex, což je něco, co se snaží naslouchat i těm nabyvatelům franšíz. A když se vrátíme k těm eh, principům pro komerční agentury franšízové a distribuční kontrakty, tak to je také něco, na čem můžeme dále pracovat. To jsou informace z celé řady členských států, a z judikatury a z literatury, které Evropské unii poskytují základ, na kterém pak mohou stavět eh, obecné a konkrétní principy o tom, jak spolu mají udělovatelé a nabyvatelé franšíz zacházet. Je to v podstatě takový balík informací, které by Evropská unie mohla zvážit. Možné návrhy by mohly být podle mě eh, Podíváme-li se na možné principy na evropské úrovni, vzhledem k definici franšízy, jako něco, co se neobjevuje v nařízení, eh, no, typů franšíz celá řada, ale je potřeba mezi nimi rozlišovat. Například průmyslové franšízy, franšíza sektoriálních služeb, komerční franšíza, s čím to tady vlastně zacházíme v daném případě. A poté můžeme vypracovat všeobecné principy a konkrétní principy, které fungují na základě vyvážení práv a povinností. A budou tam jaksi konkrétní nápravné prostředky, které budou zaměřeny na kontinuaci, na kontinuitu. Tady chci zkrátka říct, že je potřeba dát hlas také lidem, eh, chceme-li navrhnout nějaké principy, aby nám lidé mohli eh, říci, zda si myslí, že se má postupovat obecněji nebo konkrétněji, co by mělo být závazné, pokud vůbec, a zda to nejlepší řešení je legislativa nebo samoregulace. A teď tedy k závěrům. Já si myslím, že ta studie IMCO identifikovala hlavní problémy v rámci franšízových sítí a ty možnosti další cesty jsou také dobře nastíněny. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, si eh, nejdříve myslel, že bude možné k tomuto tématu vypracovat krátkou zprávu z vlastní iniciativy, ale zřejmě je to příliš komplikované. Eh, my jsme tady hovořili o franšizante a franšizorech a já Eh, bych tedy eh, dal přednost nyní těm, kdo mají, anebo si pronajímají franšízu. Eh, ano, my jsme poskytovatelů franšízy. A je by zajímalo tedy, jestli by mohl promluvit někdo, kdo skutečně řídí firmu, která je poskytovatelem nebo nabývatelem licence. Yes, um, good afternoon. Uh, I'm Dobré odpoledne, já jsem Michael Air, jsem poskytovatel licence ve Velké Británii a také předsedám European Franchise Federation a jsem na správní radě britské eh, Franchise Association a mm, jsem ochoten jsem ochoten eh, odpovídat na otázky. Ano, ano, děkuji, ale my jsme chtěli slyšet eh, někoho, kdo podniká jako franšízor nebo franšízor eh, a chtěl by se podělit se svou zkušeností. Ano, děkuji vám, pane De Jongu. Myslím, že jste řekl začátkem, že Eh, je to eh, velice rozsáhlá zpráva, čili těžko se dá eh, s tím poněkud polemizovat, ale zároveň je to zpráva, která by mohla být naopak daleko delší. My jsme v posledních pěti, několika měsících v Bruselu v Londýně procházeli řadou debat o Brexitu. Bylo to hodně tedy Eh, hodně turbulentní a eh, málo faktů, příliš mnoho emocí. Já bych doporučil všem, abyste si přečetli Executive Summary, zejména bod číslo jedna, eh, to je nedostatečně transparentní trh, v podstatě říká, my o tom nevíme nic. Myslím si, že tato zpráva je výborným východiskem pro další výzkum a já tedy doufám, že Eh, až tedy se píšete tu iniciativní zprávu, že to zde bude reflektováno. Eh, myslím, že eh, paní, že ano, dobře, děkuji. Já ano, já vím, že je nebezpečné říkat, že je třeba něco dále zkoumat, ale skutečnost, že je třeba to dále zkoumat, ještě není, není, eh, eh, není eh, důkazem toho, že ta zpráva je přístručná, nedostatečná. A musím říct, že po těch hodinách, které jsme strávili tady konverzacemi se zainteresovanými lidmi. Já vím, že to tady může někdo napadnout jako metodu, ale žádná jiná metoda není tak co mě bylo nápadné po těch měsících práce, tak eh, já jsem eh, byla v kontaktu s eh, nizozemským ministerstvem hospodářství, které mělo velmi podobné zkušenosti. Čili ten nizozemský minister mě pozbudil k tomu, abych řekl to, co jste právě slyšeli. A to, že prostě nemám skutečné hmatatelné výsledky, že nemám eh, přístup ke kontraktům, což jsem otevřeně řekla, eh, tak navzdory tomu zde máme podobnosti eh, a to je nepopíratelné. back to you. Dobře, britský zástupce. Paní Anito, já bych se chtěl zeptat, vy jste na začátku řekla, Eh, té prezentace, jste uvedla eh, zdroje a Velká Británie mezi nimi nebyla. A já musím říct, že tedy eh, mě udivuje, že nebylo možné dopracovat se nebo dostat se k výběru nějakých franšízových smluv. My máme zhruba 150 franšízorů ve eh, Velké Británii a každý z vás z nich by vám velice rád toto poskytl. Eh, dokonce já jich mám celou řadu eh, na svých webových stránkách a jsou tam k dispozici jako PDF, můžete si je stáhnout. Čili vy také říkáte, že franšízanti jsou z velké části nespokojeni. A ve Velké Británii my jsme tedy dělali skutečně průzkum a 97% franšízantů eh, bylo spokojeno a v zisku. Takže já musím říct, že eh, toto eh, naprosto neodpovídá tomu, co jste předložila vy a vy jste se, to vypadá, jak byste se soustředovala právě na ty případy, které se nepodařily. Yes, thank you very much for this. Ano, děkuji vám. Já myslím, že je třeba vyjasnit jednu věc. Eh, eh, rozsah našeho výzkumu eh, v těch devíti zemích, kterými se zabývali, tak, tak nám to předepsal parlament. Čili my jsme si ty, sami, ty země sami nevybírali. teď si jenom vzpomenout, jak se jmenuje oficiálně ten dokument, který jsme dostali. Yeah, terms of reference, ano, čili my jsme de facto dostali požadavky a podle ní jsme se e, řídili. Ano, já to chápu, je to škoda. Čili možná, eh, pokud budete eh, zkoumat dále, tak já vás mohu ujistit, že Spojené království s vámi bude velmi rádo spolupracovat. Ano, eh, já vás mohu ujistit, že já se na vaše stránky podívám, než začnu psát zprávu. Hm? Další řečník. Já jsem nezávislý malý obchodník eh, v Holandsku a franšízu beru už 28 let. Myslím, že je to dobrý systém. Eh, můžete spolupracovat a může to prospívat oběma stranám. Já myslím, že to je systém, který by měl eh, existovat a pokračovat. Problém je v tom, že někteří eh, francisanti mají problém a z toho, co jsem se dnes doslechl, je, eh, vyplývá, že někteří lidé toto ignorují. Já si myslím, že v systému není možné, pokud jste franšízantem a máte obchod, tak prostě není možné, aby váš, váš franšízor Eh, tady eh, jezdil eh, kolem, řekněme, s nákladákem a de facto stejné produkty nabízel vašim lokálním zákazníkům. My jsme se dohodli, že určitý, určitá oblast geografická je vyhrazena franšízantovi. To je prostě ve smlouvě zakotveno. A myslím, že by bylo velice divné, kdyby ten franšízor eh, eh, tedy to jí takto prodával u vás a to by znamenalo tedy, že vám přebírá zákazníky a zisk. Také je nefér to, že když franšízant eh, zkrachuje, pak by by mohl eh, jeho zboží a obchod převzít eh, někdo eh, jiný za velkou, za vysokou cenu a poté po několika měsících či letech zkrachuje také a tak se to bude opakovat. Samozřejmě, že to se, se neděje příliš velkém rozsahu, ale já ten systém mám rád. A když eh, hovořím jako franšízant, tak prostě je třeba zajistit, aby se k takovému, aby se prostě tato praktiky neopakovaly. To prostě eh, je třeba, aby obě strany Eh, postupovali eh, výhodným způsobem. Ale je třeba, abychom prostě k tomu přistupovali s otevřenýma očima, eh, například v, tom, v té legislativě holandské NFC, my skutečně chceme sepsat na papír, jakým způsobem se má spolupracovat. A já musím říci, že je důležité, aby obě strany takto spolupracovali. A pokud to nepůjde eh, v rámci spolupráce kooperativním způsobem, pak eh, je třeba, aby se to regulovalo zákonem. A je možná eh, divné, já jsem 28 let nezávislý prodejce a nemám rád zákony, ale pokud my nejsme schopni se domluvit, eh, tak eh, prostě ta cesta přijetí zákona je nezbytná. Děkuji. In between I have to, to read. Já tedy momentálně děkuji tlumočníkům za to, že s námi vydrželi o něco díle, déle. My um, možná, že ještě tu jednu z tohoto rohu. Excuse me. I work for Colroyd, with... Já pracuji pro Colroyd, eh, který eh, drží licenci špáru eh, v Belgii jako franšízor. My jsme franšízantem, máme to už mm, dva a půl roku a a skutečně e, se nám daří expandovat, e, daří se nám velmi dobře. A chci říci, že máme zhruba jeden krach ročně a e, potom tedy si to majitel prodá sám, my do toho nezahujeme. Máme platformu pro debatu různých problémů a je na franšizantovi, aby si vybral, co chce nakupovat. Máme tam většinovou platformu, kde jsou vybraní zástupci a možná, že to je způsob, který eh, by si zasloužil pozornost, poněvadž pro nás to funguje velice dobře. Je to v podstatě platforma pro jednání mezi franšizanty a franšízorem. Čili tady se tady diskutuje a rozhoduje. A musím říct, že s tím nemáme naprosto žádné problémy, funguje to velmi dobře. Chtěl bych ještě zdůraznit, že mě poněkud eh, zklamalo, že vidím, eh, že v těch že je eh, na seznamu těch intervjuovaných pan Legardis, který si stěžoval v Belgii, ale zase my, eh, eh, Špár, jsme tedy eh, s námi hovořeno nebylo. My nemáme v dohodách žádné konkurenční doložky, takže mm, vy se můžete klidně podívat na naše smlouvy, přijďte, my vám to poskytneme. Já myslím, že by bylo dobré, kdybyste skutečně jaksi otevřeli tuto studii a Eh, pokračovali dále. Takže děkujeme. Děkujeme také za transparentnost, eh, kterou nabízíte. Tak ještě tady mám dva dotazy, ještě dva, ano. Děkuji vám. Já jsem Jordan Hef, eh, franšizant v Nizozemí. Máme několik supermarketů a nepotravinových firm. Mám eh, na doktorku Anetu otázku ke smlouvám. Bylo zde řečeno, že, eh, že eh, jste narážela na problém vůbec přečíst si nějaké, nějaké smlouvy. Já jsem spolu s Patriší sepisoval ten holandský kód pro franšízy a my jsme Eh, také eh, naraželi na to, že pak taková vedlejší ustanovení eh, pro ty franšizory jsou trošku problematické, no jak to mám vysvětlit, poněvadž tam dochází k porušování jaksi, kolektivního principu. My jsme vždy měli jeden ano, my jsme se vždycky eh, dohadovali podmínky eh, jednotlivě s franšízanty, ale ne s eh, franšízanty jako celkem. A pro nás vždycky je právě toto považováno za problém. A já mám takovou otázku. Ten zdroj franšízy, zda by nám mohli vysvětlit, jak eh, tyto, tato vedlejší ustanovení eh, mohou být eh, zpřístupněna veřejnosti, abychom si také v nich mohli přečíst. Prostě to jsou takové, řekl bych, dodatky, tajné dodatky ke smlouvám. A ještě jednu otázku na doktorku Anetu, jak vy vnímáte Eh, ten problém příloh, eh, které se přikládají k těmto smlouvám. I think uh, the side letters is just já si myslím, že ty eh, dodatky jsou jenom jedním z problémů, s nimiž se setkáváme v praxi. Jde o to, že abychom mohli řádně analyzovat čem ten problém spočívá. Jak rozlišovat mezi několika eh, reálnými problémy. Já vím, že to není úplně jasné, já to pokusím vysvětlit. Tak eh, nám se zdálo eh, z těch interviewů, Eh, a já neříkám, že to je eh, standard, že to stává ve všech případech, ale já to chci nějak k tomu dal strukturu. Prostě ehm, někdy eh, ta smlouva hm, není férová, jsou to prostě neférové obchodní praktiky. A pokud se týče těch příloh ke smlouvě, tak to může být třeba o e, využívání smluvní svobody, ale mohou to být také další e, podmínky na fran- vnucené franšizantovi. A může to záviset potom e, na těch zvyklostech. Může to být skutečně neférová obchodní praktika je skutečně tedy mm, jaksi eh, rozdíl, jestli si to můžete konkrétně přečíst, nebo jenom se o tom slyšíte, ale nemůžete si to přečíst, jelikož je to důvěrné. No. Eh, děkuji. Ještě tam eh, jeden dotaz. Ano, děkuji, pane předsedo. Já si také myslím, že ty přílohy mohou třeba upřít, upřednostňovat, výhodňovat některého franšízanta já jsem dnes odpoledne pečlivě naslouchal, já jsem Romana Emkan, já e, e, jsem ředitelkou, ředitelkou e, naší holandské franšízové asociace. Já si myslím, že tedy ty franšízy jsou výbornou příležitostí pro obě strany, ale je tady jeden problém. Dnes odpoledne nám ukázalo, že tady máme eh, velice silnou lobby eh, franšízantů, zejména holandských a zejména potravinářských. To tady, jak si se i v té studii. A také Eh, výběr řečníků, tak já si myslím, že eh, když hovoříme o kooperaci a vyváženosti mezi franšízorem a franšízantem, já bych eh, byla ráda, kdyby to tady bylo vyváženější a ne pouze tedy zástupci z Holandska a, a to tady je o celé Evropě, že Čili bylo by dobré hovořit o franchisingu o té autoregulaci. A či to je dobré probírat, ale e, se respektem vůči oběma stranám. Čili e, pokud máme nějaký etický e, kodex, tak je to také otázka souhlasu s franšízanty a máme taky ten holandský Eh, kód, který byl eh, tiše vypracován malým týmem a teď je tedy otevřen a může být ovlivňován oběma stranami. Myslím, že je to důležité, že eh, je to věc všech zainteresovaných stran. Je třeba tady postupovat s respektem a samozřejmě chvíli trvá, než si na to trh nastaví. Čili skutečně je třeba tady mít vzájemnou úctu a e, zajímat se tady také o e, zájmy druhé strany a nejenom, aby to bylo e, jednostranná lobby. Ano, děkuji. Já nesouhlasím s vámi, poněvadž například vaše federace tady měla dvojnásobný řečnický čas a vysvětlovala tady, myslím, dosti podrobně eh, pozici franšízoru. Eh, chcete se ještě vyjádřit tomu holandskému franšízovému kodexu? Ano, já eh, neustále slýchám, že to vypracoval malý tým, pěkně tiše, a že jste byli zastoupeny obě strany. Já bych chtěla připomenout, že Eh, franšízoři eh, byli tady eh, upřednostňováni právě paní Edelman a ten byl tam tedy výbor a vím, že tedy ten výbor skutečně fungoval a e, byla to, byly tam zástupci franšízantů a opravdu jsme se snažili působ, e, fungovat v důvěrném režimu. E, z určitého důvodu i franšízoři nebyli spokojeni s úrovní think tankingu na své vlastní straně. Thank you, and I'm sure that that discussion dialogue will be continued. Děkuji, já věřím, že debata i dialog bude pokračovat. Komise byla eh, velmi trpělivá a já bych možná vám nyní dal slovo, abyste zareagovali na, co, na to, co jsme si tady vyslechli. A možná mám také ještě jednu otázku. V předchozích rezolucích parlamentu jsme se ptali také komise, zda by mohla Eh, se více zajímat a více zkoumat eh, zavedené praktiky. Eh, můžete nám říct něco tedy zevnitř komise a jak si myslíte, že tyto vstupy mohou být pro komisi relevantní? Děkuji. Luke Papercorn z DG Competition. Já tu druhou otázku nechám na kolegovi z DG Grow. Já bych rád okomentoval něco z toho, co tady zaznělo a včetně té studie. Musím říci, že ta studie eh, tady eh, dochází k velice silným a rozsáhlým závěrům, přestože tam nejsou skutečná data osmluva a tak dále. My bychom takto nepostupovali. Ale myslím si, Eh, že eh, se tady vychází ze základního neporozumění eh, evropského zákona o tržní konkurenci. Pro nás jde o to, abychom se zabývali neferovými praktikami, případně se to, tady skutečně my nemůžeme jít úplně do detailů. To, to není otázka konkurence ale, ale každý, kdo chce, abychom takto detailně eh, tu konkurenci eh, regalovali, tak to prostě eh, tak to nejde. Na to máme jiné zákony a tak to je správně. Čili není to tak, jak studie říká, že je to paradoxní, že tady máte na jedné straně legislativu o Eh, tržní konkurenci a druhé straně tady máme privátní právo. Ne, to tak musí být. Kdyby to nebylo, mm, tak byste v podstatě podkopávali účinnost konkurence a to by neprospělo eh, franšízám a to ani jedné straně z nich a ani evropským spotřebitelům. To znamená, že Eh, když radíte eh, lidem nebo členům asociací, že mají soudit, tak to eh, znamená, že budou platit za drahé právníky, ale nemají šanci na úspěch. Jestliže jste jestliže si myslíte, že tedy vaše smlouva není zcela spravedlivá a teďka jdete k soudu a řeknete, že se tím má zabývat jako problémem porušováním konkurence, tak ten soud se vás zeptá, eh, to znamená, jak je ta konkurence postižená. Znamená to, že kvůli tomu nemohou další eh, žadatelé o licence vstupovat na trh, nebo to, co to vlastně je? a vy de facto eh, si budete platit drahé právníky, ale ti vám neposkytnou řešení. A další věc je, eh, eh, my máme tedy ten konkurenční legislativu, ale znamená to, že máme ji rozšiřovat o další cíle, tak to bychom se mohli potom zabývat smluvním právem, eh, zaměstnanosti, eh, regionální nerovnováhou z hlediska konkurence. A výsledkem by byla konkurenční eh, politika, která by byla mizerná a špatná, zejména pro malé podniky. My jsme v 90. letech měnili podmínky a byli proti tomu zejména franšízoři, a to bylo proto, že neměli možnost tak využívat ty blokové výjimky. Čili my jsme se soustředili na to, co se opravdu týká konkurence a myslím si, že toto je naše jediná role. Další otázka je, jestli tady má být nějaká jiná regulace v případě neférových Eh, obchodních praktik. A já si myslím, eh, že eh, toto můžete odpovědět, zodpovědět pouze, když budete mít více dát při vší úctě. Takže tak a já nyní dám slovo kolegovi z DG Growth, protože oni jsou de facto zodpovědní za tyto věci. Good afternoon, Gert Heinen. I'm, I'm working in the... Ano, já pracuji v oblasti vnitřního trhu a vztahu B2B. Komise i parlament i rada se za poslední dva roky věnovaly celé řadě aspektů eh, potravinářského eh, řetězce. A já vám tedy mohu říct, jak my se díváme na tyto věci, zejména s přihlednutím k franšízem. Otázka tady je srovnatelnosti v eh, potravinovém řetězci protože tady celá řada nerovnováhy, celá řada nesrovnatelných aspektů a to je zcela pochopitelné. Potravinový řetězec. To je oblast, kde může fungovat dobrovolná eh, autoregulace, eh, takové mm, režimy Eh, autoregulace tady mohou sehrát svou úlovy, když to zabere celkem čas, než se vytvoří a zavedou. Je to ovšem bilaterální proces. Eh, unilaterální proces na evropské úrovni tady takto nemůže fungovat. A mm, v Nizozemsku to právě je takovýto bilaterální proces a to je velice eh, slibné oproti jiným snahám o, jak, o unilaterální čili jednostranný proces. Tady je možné eh, pokusit se, aby obě strany eh, franšízového vztahu tady byly za, eh, zastoupeny při formulování tohoto kodexu a bylo by dobré, kdyby i v jiných zemích, nejen v Nizozemsku, se o něco podobného zkusili. Druhá věc je aspekt vnitřního trhu jak současné problémy v oblasti franšízy eh, tady dopadají na vnitřní trh. A tady musíme být opatrní, protože eh, ani ve studii jsme neviděli nějak eh, mnoho důkazů o tom, že by to mělo nějaký negativní dopad na vnitřní trh, protože to je otázka, jak to dopadá na přeshraniční vztahy a e, franšízy v tomto smyslu takto přeshraničně e, nepůsobí. E, přeshraniční aspekty, to by byly spíše otázky pro mezinárodní, nadnárodní řetězce jak je to tady organizováno. Tady jsou vlastně jakési regionální či národní ceřiné společnosti. My tedy bychom eh, potřebovali sledovat, jak to funguje v každodenní eh, praxi, ale vidíme, že jsou to skutečně spíše eh, problémy, které se projevují na národní úrovni a tady zase platí princip subsidiarity. Já samozřejmě nevylučuji, že je tady určité riziko, že to může mít nějaké dopady na vnitřní trh, to já nevylučuji, komise tady eh, má legislativní eh, paradigma, eh, které je z tohoto hlediska důležité, jak už jsem řekla předtím. Já neposuzuji studii podle závěru, které z toho vyplynulo, ale prostě konstatuji, že studie neprokázala nějaké přeshraniční dopady na vnitřní trh. Děkuji. Děkuji. A možná ještě zopakuji část otázky, kterou jsem položil. Parlament se na vás, na komisi obrátil, abyste vy eh, provedli studii eh, bez podnikatelských strategií ve, u franchise. Vy se tady vyjadřujete ke studii, kterou zadal parlament, ale jaké materiály máte vy přímo v komisi, co by nám pomohlo také být dobře informováni? Já myslím, že především je to otázka eh, studií. My jsme pracovali na tomto tématu se třemi různými osobami a soustředili jsme se na potravinový řetězec v uplynulých dvou letech. V lednu tady byla zpráva, která eh, souhným způsobem analyzovala situaci v 28 členských státech. A my jsme tady také analyzovali dobrovolné eh, postupy. Otázka je samozřejmě, jak využíváme naše zdroje. Je tady celá řada sektorů, eh, tak jak to slyšíme od různých partnerů, že tady jsou nerovnováhy a nespravedlivé postupy. Eh, no určitě, potravinový retřez je velice důležitý a franšízy tady jsou také zastoupeny. Ovšem je otázka, jaké jsou tady priority. My myslíme, že toto je dobrý základ. Určitě eh, také si náležitě toto prostudujeme, abychom věděli, co je možné ještě eventuálně dále v této věci učinit. Ano. Eh, pak ještě z dalších sektorů Já bych asi nepodporoval takovou otázku sektorového přístupu, protože je tady otázka rovnováhy ve smluvních eh, vztazích. Když eh, eh, budete hovořit s jedním subjektem, například v tak najdete úplně stejné a podobné problémy, které máme i jinde, třeba pivovarnictví nebo Eh, podobně. A jaké podmínky by se tady vlastně projevovaly tady? To je eh, právě ta otázka, že tady je něco specifického, co se týká franšíz. Když se podíváme na franšízy jako na otázku hospodářské soutěže, eh, pak ta studie se právě věnuje této otázce. A v posledních letech Eh, se tady eh, studie zabývaly především otázkou eh, různých restrikcí, restrikcí vůči nabyvatelům franšíz, restrikcí vnucovaných zadavateli nebo poskytovateli franšíz. Otázka, do jaké míry je tyto restrikce možné dále v budoucnu zavádět, nebo do jaké míry máme osvobodit nabyvatele franšíz z hospodářské soutěže. Já myslím, že je velice těžké udělat nějaké závěry. Musíme jistě pokračovat eh, krok po kroku. Když řekneme na jedné straně, že bychom neměli mít něco specifického v oblasti eh, hospodářské soutěže o franšízách. A když na druhé straně řeknete, že bychom prostě neměli nic dělat, protože situace je dobrá, tak jak je, no tak to nám zrovna moc nepomáháte. My jsme eh, prostě jednali na základě usnesení Evropského parlamentu a provedli jsme určité, eh, určité zkoumání dané situace. A opět, eh, my takovouto informací můžeme pomoci vám a to je jistě věc, kterou si přejeme. Takže otázka nedělat nic v oblasti franšíz, to asi není úplně ta správná odpověď. No, já jenom chci říci, že to, co tady řekl kolega, a já ho v tom podporuji, my neříkáme, že tady není žádný problém v konkrétních eh, eh, praxi franšíz, ale otázka zní, že když chceme něco regulovat, tak tady okamžitě zní eh, otázka, proč to dělat na úrovni EU. Má to nějaké přeshraniční dopady? Je tady nějaká přeshraniční dimenze? Proč to eh, neponecháte jenom na národní státy? A právě potřebujeme mít nějaké důkazy, že tady je přeshraniční dimenze. A pak je možné obrátit se na komisi a žádat, aby to regulovala na evropské úrovni. Eh, protože odpověď od politiků, a nejen v Nizozemsku, ale konkrétně i v Nizozemsku, bude okamžitě taková, že na evropské úrovni je třeba řešit něco, co má přeshraniční dopady. No já právě říkám, že my, parlament a komisi, odpovídáme, že je třeba se podívat do fungování tohoto sektoru a já se snažím eh, nepředjímat nějaké závěry z toho všeho, tak eh, asi by bylo i nesprávné, kdyby komise také takto předem si udělala Eh, odhad o tom, co je a co není možné udělat. Takže určitě bude ještě pokračovat diskuse o, potravinářském maloobchodu. Ale já už jsem to řekl jednou. Já teď nebudu eh, formulovat eh, závěry. Vy samozřejmě můžete pokračovat v diskusi neformálně, ale všem bych chtěl říci, že děkuji za všechny příspěvky a jako budoucí zpravodaj se budu snažit eh, brát eh, rovným eh, způsobem v úvahu příspěvky ze všech stran, od všech partnerů. Já teď nemám zatím nějaký závěr, na rozdíl od komise nemám závěr, co by se mělo udělat a co ne. Jsem ochoten dívat se na všechny aspekty a myslím, že mnozí ti, co hovořili, experti i zástupci organizací, federace, franšízy, všichni ti, kdo mají určité praktické zkušenosti a samozřejmě i naši výzkumníci. Všichni eh, budou pro mě zdrojem informací, já je budu konzultovat bilaterálně a všechno zohledním ve zprávě. Zpráva ovšem musí být relativně stručná. Ono to vždycky funguje tak, že to začne být stručná zpráva a pak se přidají pozměňovací návrhy, které to hodně prodlouží. Takže to je v tomto procesu, kde doufám, že vás všechny ještě znovu uvidím a že z toho vzejde něco, co by mohlo být příspěvkem eh, k tomu duchu, o kterém hovořilo EFF. To znamená duch spolupráce, eh, uznání důležitosti franšíz, zvážení aspektu vnitřního trhu z hlediska franšíz, jak to může přinést plný prospěch vše. A na tomto pozadí já děkuji za všechny příspěvky. Děkuji vám za účast na tomto odpoledni a je to vlastně takový začátek, myslím, velmi dlouhého procesu.